Dámy a pánové, máme kvórum. Já tady všechny vítám, také paní Kadembachovou na našem prvním setkání po novém roce. Přeji vám všem úspěšný nový rok. Zůstaňte zdraví, plní energie a doufám, že budete zdravější než já. Já jsem se nachladila, v Německu máme mnoho sněhu a ten sníh musíme také odklízet, ale já ještě na to nejsem zvyklá, takže jsem se nachladila. Pořad jednání máte k dispozici, není mi známo, že by si někdo přál ho nějak pozměnit, takže platí za schválení. A co se týče bodu 2, tady připomínám naše Cont News a tam vidíte, jaké jazyky jsou k dispozici a naše schůze jako vždy přenášena na internetu. Prosím, připravte si hlasovací karty, začneme bodem číslo 3. Dnes pravděpodobně asi někteří kvůli počasí nedorazí, ale e, máme naplněný program, takže čekat nemůžeme. A nyní tedy budeme hlasovat e, o politické kontroly nad komisí podle ustanovení smlouvy. Zpravodaj je pan Zdechovský. Ten si nemůže přát vystoupit, neboť zde není. Takže vás prosím, až budou frakce připraveny, abychom zahájili hlasování. Pozměňovací návrh 3, kde je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti. Zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Šest pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Sedm pro, proti. Zdrželi se, přijato. Osm pro, proti ještě se podívám, kde je pro. Je to osmička, kdo je pro osmičku, proti, zdrželi se. Přijato devět pro, proti, zdrželi se. Přijato deset pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto jedenáct pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme jedenáctku. Pravděpodobně by to mělo být jednodušší u té jedenáctky, když z nás zde není tolik. A bylo to zamítnuto, děkuji vám. 12 pro, proti, strželi se, přijato 13 pro, proti, strželi se, zamítnuto 14 pro, proti, strželi se, zamítnuto 14. Kdo ještě, ještě jednou pro, proti, strželi se, přijato 15 pro, proti, strželi se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto jednička pro, proti, zdrželi se, přijato dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. tím se dostáváme k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Stanovisko bylo přijato. 8 hlasů pro. Ja, gut. Dann bitte die Prosím, se tedy používal jinou, eh, jeden zařízení. Děkuji. Bod 4. Provádění právních ustanovení a společná prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Spravodaj je kolega De Jong. Přeje si vystoupit? Ne. Dostáváme se tedy k hlasování. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A tím se dostáváme k jmenovitému hlasování. Zájuji. Končím hlasování. Osm hlasů pro, Dva se zdrželi, stanovisko bylo tedy přijato. Děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci našeho dnešního hlasování a jsme u bodu 5 který se týká Je, nyní se ptám, kde je eh, kolega či kolegyně, někteří zastupují paní zpravodajku. Ví někde, kde je kolega Celer? Je tady ně, někdo z jeho týmu? Bod 5. Paní kolegyně Schmidt nám sdělila, že kvůli počasí musela zůstat v Rakousku a že e, ji nahradí kolega Celer. Včera ovšem jsme byli informováni e, o možné stávce v Berlíně, takže nevím, zda máme nyní počkat na pana kolegu, který nahrazuje paní e, Šmitu, pan kolega Salafranka. Ano, paní předsedkyně, jenom jsem chtěl říct, že jsem se spletl při předchozím hlasování a že jsem chtěl hlasovat pro poslední zprávu o společném prohlášení zajišťujícím parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami. Omlouvám se za tuto chybu a prosím o opravení. Dobrá, eh, bereme to na vědomí a zohledníme. Takže kolega, který nahrazuje paní zpravodajku, mm, přijde za jednu minutu. Zjevně ještě nejsme v plně pracovním modu, spíš v takovém poklidném. sonst gerne Platz nehmen, da wo Platz ist. Prosím, eh, usaďte se, kdekoliv je místo. Ja, Jsme u bodu číslo 5 našeho pořadu jednání. Je to stanovisko k financování řízení a sledování společné zemědělské politiky a vy i hned dostáváte slovo za paní zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně. Já všem přeji šťastný veselý nový rok. U nás v Berlíně to zač- začal nový rok i hned stávkou na letišti, protože jsem se nemohl dostavit včas, čeho šlituji. Kolegyně Klaudie Schmidt, jak jsem se doslechl, zůstala kvůli sněhu v Rakousku a proto mne poprosila, abych přečetl její stanovisko. Nejdříve tedy financování, řízení a sledování společné eh, zemědělské politiky po roce 2020 a dále je to německý návrh komise. Komise eh, pro více, příští víceletý finanční rámec 2021 až 2027 připravila balíček legislativních návrhů, který se stává ze tří jednotlivých textů. Tento návrh se týká, jak říká již jeho název, financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky tak, jak si je představuje Komise pro SZP po roce 2021. Návrh komise má několik článků, zejména se týká definicí úřadu na náních úrovní, které jsou do toho zapojeny, to jsou dále kontrolní mechanismy a následky, které nastanou, pokud někdo pravidla poruší. Eh, jak to tedy vidí kolegyně Klaudia Schmidt? Eh, v těch hlavních eh, směrech vítá návrh komise, ale nutně by to neoznačilo jako něco průlomového. Požadavek výboru pro kontrolu, aby jsme se více zaměřili na rozpočet založení na výkonnosti, byl zohleděn, to paní Klaudie vidí velice pozitivně a je to pro ní takový první krok eh, správným směrem. Ovšem nelíbí se jí odpovědnost za kontroly, tedy plán komise, aby se odpovědnost za kontroly eh, více přesunula na národní orgány. Nebudu si představit, že by to byl nutný ústupek, ale eh, bylo by vhodné, aby za ně něco bylo, neboť po roce 2020 se budeme v SZP více zaměřovat na kontrolovatelnou výkonnost, namísto toho, abychom sledovali pouze dodržování právního rámce. Což ovšem neznamená, že by komise nechtěla dostat své odpovědnosti. Tak by to nemělo být. Vývoj, jako například ve Slovensku, ukázal, že to by byla špatná cesta a evropské peníze by tak byly vystaveny příliš vysokému riziku. Proto připraví 15 pozměňovacích návrhů, které dávají komise více odpovědnost, komisi více odpovědnosti. Pokud by zůstal návrh komise v té podobě, jak byl předložen, tak by to znamenalo, že komise již nebude dostávat žádné statistiky o kontrole z strany platebních agentur. Také prohlášení o věrnosti certifikačních subjektů, které se týkají individuálních plateb, by Eh, komise nedostávala, což by znamenalo, že by komise již nemohla kvantifikovat, do jaké míry a v jakém objemu byla pravidla porušena. A podle mne je to v naprostém rozporu s tím, co je zakotveno ve smlouvách, a totiž, že komise nese plnou odpovědnost za plnění rozpočtu. Pomocí svých pozměňovacích návrhů se snažím zachovat či znovu obje, obnovit eh, odpovědnost komise. Dále Eh, pozměňovací návrhy mohou být předloženy do čtvrtka a na výboru se bude hlasovat 27. a 29. ledna. Eh, ještě nebylo potvrzeno, kdy se bude hlasovat na výboru Agri, ale je to zatím naplánováno na polovinu února. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. A nyní dávám slovo kolegům. Auch ein herzliches Dankeschön. Ich komme aus dem Osten von Österreich. No, mnohokrát děkuji. Já jsem z východu Rakouska, tam není situace se sněhem ještě tak eh, špatná, takže jsem přijela včas. A mnohokrát děkuji panu kolegovi Celerovi za prezentaci stanoviska kolegyně Schmidt. Paní kolegyně eh, Schmidt eh, má často jiné názory než já, ale není na této věci se shodneme. Zdá se nám, že návrh komise v podstatě by vedl k renacionalizaci eh, zemědělské politiky. Ulrike Müller už na to poukazovala. Je potřeba některé věci zdůraznit a to, že v budoucnosti a konečná odpovědnost by měla zůstat na komisi a my ještě předložíme některé pozměvací návrhy, ale v podstatě eh, souhlasíme s přístupem kolegyně Schmidt. Mnohokrát děkuji za Evropskou komisi. Já mám napsanou paní Bauchmann. Kdo zastupuje komisi? Děkuji, paní předsedkyně. Přeji vám hodně štěstí do nového roku. Omlouvám se za pozdní příchod. Měla, měla jsem za to, že strávíte více času prvními body, takže se omlouvám. Beru na vědomí, co řekl pan Celer, ale k horizontálnímu nařízení a návrhu stanoviska Claudie Smith komise bere na vědomí, že vítáme ten přechod k novému modelu založenému na výkonu. Připomínám, že nový model plnění, který je implementován v tomto návrhu horizontálního nařízení, považuje plnění a výkonnost za hlavní kritérium. Komise nastavila ten systém tak, abychom nemuseli plnit podrobné podmínky na úrovni jednotlivého příjemce, ale abychom to posunuli na celkovou úroveň eh, členského státu. Takže již z návrhu stanoviska je vidět, že jsou to určité otázky, že si, vy, byste se chtěli zaměřovat i nadále na jednotlivé příjemce a také se domníváte, že komise již nebude kontrolovat řídící systémy členských států, ale tak to není. Nové horizontální nařízení stanoví zcela jasný rámec základních pravidel, které jsou ustaveny evropskou legislativou a které musí členské státy dodržet. To zahrnuje i řídící systémy a kontrolní systémy. Takže budou existovat systémy, které budou i nadále předmětem auditu. To je zcela zásadní. A tyto správní orgány v členských státech budou ty jako dnes, budou i nadále prohlašovat eh, a osvědčovat schodu a komise to bude i nadále ověřovat. Čili i nadále budeme mít přístup jednotného auditu. A veškeré kontroly plnění půjdou až tedy na úroveň eh, kontrolních systémů členských států. A vy jste se dotkli ve vašem stanovisku některých bodů, na které upozornili i novináři, investigativní novináři. Každopádně je tu článek 53, na základě něhož eh, bude uplatněna finanční korekce. Když se dívám na pozměňovací návrhu, návrhy ve, eh, v návrhu stanoviska, tak by tu znovu bylo plnění na základě jednotlivých pladeb eh, účastníkům. Tím by byl dvouvrstvený systém. Měli bychom, bychom systém, který máme teď a nad to ještě systém založený na e, výkonu a naplnění a to by, tomu se chtěla komise vyhnout, aby k tomuto dvouúrovňovému systému. Chtěli jsme omezit správní zátěž na úrovni členských států a zároveň zlepšit výkon. Čili ten nový model má nahradit stávající systém ale přitom by měly zůstat ty původní kontrolní a řídící systémy. Mohla bych zajít i do větších podrobností, ale vyjádřím se k pouze k článku 646, pozměňovacímu návrhu 6, tedy k 46, a tam se navrhuje k jednotnému auditu to Shell na May 147 nového finančního nařízení obsahuje slovo Shell kde se odkazuje na mezinárodní um, auditové standardy a tak dále. A je tam Shell. A mě mají se tam stanovit, jaké audity mají uh, tedy platit pro SZP. A je tam stejné změní jako ve finančním nařízení. Dále, nové finanční nástroje. Tam se říká, že členské státy mohou kontrolovat Evropskou investiční banku. V navrženém pozměňovací návrhu se o tom mluví. A to, co bylo odsouhlaseno v rámci nařízení Omnibus, že tedy EIB nebude podrobena auditu členských států, ale že, se, ale že mohou využívat zpráv, které EIB vydává. takže my vítáme to, jak se díváte na tento posun, ale prosím, znovu se ještě podívejte na ty pozměňova- navržené pozměňovací návrhy, protože by to mohlo vytvářet eh, novou vrstvu v celém systému. Děkuji. <clears throat> Mnohokrát děkuji. Co teď uděláme? A dostali jsme se do slepé uličky, pokud jde o diskuzi. A samozřejmě by bylo dobré, kdybyste nám mohli ukázat nějakou cestu z této slepé uličky. A jedni říkají, e, máme pravdu, e, druzí říkají, my to ale takhle nechceme, takže jak se dostaneme z, z té slepé uličky? E, bylo by dobré, kdybyste přišla s nějakými dobrými návrhy. Já myslím, že to je otázka určitého vzájemného porozumění. Chci se zaměřit zejména na skutečnost, že neodstraňujeme řídící a kontrolní systémy členských států. Nenahrazujeme je. Říkáme, že by měly zůstat tyto systémy tak, jak dnes existují, integrované, akreditované platební agentury a tak dále a my je budeme i nadále auditovat, budeme je nadále podrobovat kontrole ale nepůjdeme až na úroveň jednotlivého příjemce. Budeme pouze zajišťovat, že ten systém funguje, což vlastně děláme. Nekontrolujeme jednotlivé příjemce, ale systémy. Ale snažíme se odklonit od toho paušálního přístupu, kdy měříme všem stejně, Víte, že někteří ty žurnalisté také zjistili, že se některá pravidla neplní proto, že nedávají za některých okolností v některých členských státech smysl. A ten nový model je o tom, aby členské státy měly určitou marži, určitý manevrovací prostor, kdy mohou plnit výsledky, ale tak, aby to zároveň bylo smysluplné v kontextu pravidel toho členského státu. Ne nastavovat to pro všechny paušálním stejným způsobem, protože skutečně dochází k tomu, že některá pravidla nejsou dodržována, ale v podstatě to vytváří, zavdává důvody ke kritice Konec konců i vy jste měli zprávu o správním, eh, správních kontrolách v rámci e ZP, správní zátěže. My jsme museli uznat, že tato zátěž existuje, a museli jsme zjednodušit ta pravidla, ale jediný způsob, jak se dají zjednodušit, je eh, skutečně zajistit, aby eh, ty výsledky byly založeny na, na výkonu, na přínosu. Ale členské státy budou i nadále mít vlastní řídící a kontrolní systémy. To není něco, od čeho bychom se chtěli jakkoliv odklánět. Takže si myslím, že tady je e, společná e, půda. Děkuji. A my už tím máme skutečnou e, zkušenosti, když se podíváme jenom na systémy Znovu a znovu se ukazuje, že skutečnost na místě je e, většinou dost odlišná od toho systémového přístupu. E, u strukturálních fondů máme hodně silný ten systémový přístup a musím říci, že máme pocit, že kontrolní systémy u strukturálních fondů e, úplně nefungují, že nedochází k odpovídajícímu odhalování chyb. A já jenom chci, aby se zde neopakovalo to, co už známe u strukturálních strukturálních fondů. Eh, tam ehm, z hlediska systému všechno úžasně funguje, ale když se potom podíváte eh, do praxe, situace je úplně jiná. To je naše obava. Problém je, že nyní eh, nemůžeme navrhnout žádný odlišný systém. A to je zkrátka to, co vychází z této diskuse a to mi připadá velice špatné. Ehm, já myslím, že eh, návrhů je k dispozici dostatek a tak bychom se měli pokusit vytvořit systém, který bude opravdu fungovat. Situace je komplikovaná, víme, že situace eh, zemědělské politiky není lehká. A já myslím, eh, že bychom se měli snažit zemědělcům pomáhat ten sen zemědělcům mít peníze bez eh, toho, aby museli obdělávat půdu, eh, není něco, co chceme naplňovat. Eh, hlásí se ještě zástupce zpravodajky o slovo? Nikoli. Já myslím, že se hned dostaneme k podobnému tématu nebo ke stejnému tématu. Dobrá, lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. ledna, takže to je zanedlouho. 10. ledna ve 14 hodin lhuta pro pozměvací návrhy. E, tímto tématem se opět budeme zabývat 28. a 29. ledna. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6. Zde jde opět o zemědělství a to o strategické plány. Spravodajem je kolega Celer sám. E, ještě není k dispozici stanovisko a já předávám slovo zpravodaji. Já, je... Eh, ano, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Eh, opět se jedná o společnou zemědělskou politiku. Moje stanovisko se týká stanoviska účetního dvora ke společné zemědělské politice. Eh, toto stanovisko účetního dvora je podle mého názoru dosti kritické, pokud jde o komisi a také pokud jde o to, jak se prosazují zájmy komise. Eh, je zde kritika účetního dvora vůči komisi. Eh, ve stanovisku se vítá, že komise se snaží eh, v zemědělské politice více soustředit na výkonnost a stanovit také společné evropské cíle tuto výkonnost s nimi propojit. To se objevilo také eh, ve stanovisku kolegyně Schmidt. A bylo to také něco, eh, co jsme žádali v rámci absolutoria v minulých letech v oblasti zemědělské politiky, tak aby zemědělská politika už nebyla jenom systémem přerozdělování peněz, ale stala se politikou, která se bude více soustředit na dosazování celoevropských cílů. Jedná se především o ekologické cíle, o to, jak se budou tyto cíle naplňovat. Zahrnuje to také boj proti klimatickým změnám, jak k tomu může zemědělství přispět. Účetní dvůr eh, ve své analýze dospívá k závěru, že eh, zde ale nejsou učiněny dostatečné kroky pro vytvoření eh, funkčního systému. Z výboru Agri jsme slyšeli, nebo slyšíme často to, že by přeci jen eh, chtěli rozdělovat peníze podle plochy, podle počtu hektarů. A v podstatě říkají, nechte nás na pokoji, my to chceme dělat takto. Eh, jsme odpovědní za eh, potraviny pro evropské občany. Nicméně my nemůžeme ignorovat e, závěry Evropského účetního dvora, e, požaduje kvantifikovatelné cíle. Tyto cíle zároveň musí být propojeny s jasnými Eh, dopady a výsledky. Takže nejde jenom o eh, výkon, ale také konkrétně o to, čeho bylo dosaženo. A v dlouhodobém eh, výhledu je třeba také hodnotit dopad. Zda opravdu bylo dosaženo cílů, dlouhodobých cílů, které jsme si stanovili například v rámci jednoho víceletého finančního rámce. Takže celkově je třeba vytvořit lepší pobídky pro výkonnost, já jsem předložil pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zahrnout doporučení účetního dvora do budoucí zemědělské politiky. Je třeba vytvořit jasné indikátory, a jasné způsoby měření a hodnocení a také přidělování prostředků by mělo probíhat transparentněji. Členské státy musí mít povinnost eh, dávat k dispozici eh, jasná spolehlivá čísla eh, týkající se zemědělské politiky. A údaje, které členské státy do posud poskytovaly, často nejsou vyčerpávající, nejsou dostatečné. To jsme mnohokrát zmiňovali při udělování absolutoria. také kvalita a to, komu zemědělské eh, výrobny patří. To je něco, eh, co by také mělo být transparentnější. Je to stále ještě rodinný podnik, eh, který se snaží nějakým způsobem utvářet krajinu a vytváří pracovní místa v daném regionu, a nebo se jedná o obrovský průmyslový podnik, který v podstatě je nějakou anonymní investiční společností A víme, že zemědělská politika eh, v podstatě je oblastí, kde už se dají vydělat celkem slušné peníze. Takže je třeba, abychom měli efektivnější zemědělskou politiku, transparentnější kritéria, a je třeba, aby zde byly jasné strategické plány. A to jsou závěry účetního dvora a tyto závěry účetního dvora já plně podporuji. Děkuji. Ano, paní Kadenbach. Je poněkud obtížné se vyjádřit ke stanovisku, které ještě nemáme k dispozici, ale domnívám se, že budeme mít ještě nějakou všeobecnou diskusi o celkovém hodnocení společné evropské zemědělské politiky. A tady takový bod, ke kterému bych se ráda vrátila, obracím se na komisi a nemyslím si, že nám a tím myslím parlamentu může někdo předházet, že nutně chceme ten přístup one size fits all, neboť v minulosti jsme se mohli přesvědčit o tom, že to není účinné. A to nebyla pouze kritika účetního dvora opakovaná, ale také nás poslanců. Jde o to, že pokud chci mít společnou zemědělskou politiku, a tady zdůrazňuji společnou, tak ji musím vnímat jako nástroj řízení. A to řízení musí být společné. A mě v těch návrzích komise chybí, a to je také to, co kritizoval podle mne účetní dvůr, chybí mi v tom, v těch návrzích to, že pod rouškou subsidiarity vlastně připouštíme, že používání těch peněz pro nás, pro parlament, ani pro učení dvůr již není možné prověřit, neboť máme příliš málo společných jasných kritérií. Nemáme společný kvantifikovatelný evropský cíl. Vede to k velké nejistotě, že každý členský stát a ve federálních státech dokonce i ty jednotlivé spolkové země, neboť či jak se takovéto jednotky jmenují, mohou vypracovat svůj vlastní koncepci a podle nás, a tady je účetní dvůr na naší straně, je pak velice obtížné pak zjišťovat, podle jakých kritérií byly vypracovány tyto hodnotící ukazatele. My ani nemáme ve všech oblastech tak hodnotné vědecké základy, abychom mohli připustit existenci takto diverzifikovaného systému. Možná by to mohlo být naším cílem v budoucnosti, ale ne dnes, narychlo. Stále je tedy třeba, abychom měli kvantifikovatelné a kvalifikovatelné síle v té míře, jak je potřebujeme, neboť to nám v rámci krátkého období umožní mít nějakou srovnatelnost. Naším cílem tedy nemůže být one size fits all, ale musí být to být společná evropská zemědělská politika, která bude měřitelná, kontrolovatelná a samozřejmě měřitelná právě podle výsledků, kterých dosáhne. Děkuji. Předsedkyně, děkuji a nyní Evropská komise. Ja, ich würde gerne... Ano, děkuji. Já bych rád eh, poukázal na tři boty, které navazují na to, co tady říkala paní Borchman. My při našich úvahách jsme vycházeli ze tří zásad. Ta první zásada, to je ta naše dlouholetá diskuze o zjednodušení. V současném systému jsme jaksi nepokročili, co se týče zjednodušení. A my si proto myslíme, že pokud chceme mít zásadní zjednodušení, tak musíme Eh, opustit ten stávající systém a eh, zaměřit se na nový systém, který bude eh, zaměřen na výsledky. Je třeba se soustředit na výsledky. Tak to můžeme zajistit, že něco jasně nadefinujeme a prověříme, ale nebudeme to detailně stanovovat na evropské úrovni. Znamená to tedy více subsidiarity, více manévrovacího prostoru pro členské státy, ale samozřejmě na základě společných cílů a společných zásad. Co se týče společných cílů, zde jsou ty specifické cíle pro CZP, ty máme nyní detailně a diferencovaně naformulované, než jak to by bylo doposud, právě proto, abychom lépe pokryli to spektrum různých eh, typů zemědělců. A v této souvislosti jsme stanovili několik zásadních eh, principů, které jsou platí pro všechny, ať už je to cupping, kondicionalita či zásady pro řízení rizik. To jsou tedy zásadní části, které musí být zohledněny. A za třetí, v provádění, v realizaci naší politiky jsme toho názoru, že je třeba, aby tam byl manévrovací prostor. Strategické plány SZP samozřejmě na jednu stranu se musí zaměřit na nové specifické cíle, ale na druhou stranu se musí opírat o velice pečlivou analýzu a kontrolu ověření potřeby jednání přímo na místě. A to je právě ten diferencovaný přístup. Co se týče provádění strategických plánů SZP, zde je třeba zajistit, aby ty výsledky byly kontrolovány pravidelně. A proto máme tu roční, to roční hodnocení výsledků, které zajistí, že prostřednictvím ukazatelů, které musí být na jedné straně říditelné a na druhé straně musí být dostatečně silnou výpovědní hodnotu, která se bude týkat právě těch cílů a účenů. Pomocí tohoto mohou si členské státy nastavit milníky a přesně uvidíme, zda se ty věci eh, pohly vpřed v těch kvalifikovaných oblastech. Samozřejmě, pokud dojde k nedobrému provádění toho systému, pokud tam budou nějaké nedostatky, tak tímto způsobem je včas zjistíme a budeme je možné e, moci řešit. Proto tady máme tyto strategické plány a tam, kde máme systematický odklon od strategických plánů v těch milnících, tak e, můžeme je i hned e, identifikovat a jednat. Tedy chceme zjednodušit, to jde ruku v ruce s větší subsidiaritou, pak chceme mít společné zásady a cíle, to vlastně zajistí tu společnou politiku, to, že bude společná, a pak jasné realizace strategických, jasná realizace strategických plánů v ročním rytmu, která zjišťuje právě, aby ty cíle a ty kvalifikované cíle byly prováděny podle plánu, což musí podléhat pravidelnému kontrolnímu mechanismu. A ještě k ukazatelům a k výsledkům které chceme měřit na základě ukazatelů. Musí to být něco, co bude možné řídit, spravovat. A e, samozřejmě ta kontrola musí následovat po tom administrativním výkonu. Není možné, když v ročním rytmu se díváme například na biodiverzitu, kde Často zjišťujeme, že mezi zásahem a tím něčím, co se děje přímo na místě, eh, jsou velké časové prodlevy, protože například dusík eh, tomu trvá léta, než se dostane do vody. Takže my musíme být schopni přeskoumat, zda vše probíhá v pořádku eh, i v souladu s vědeckými poznatky. A pokud při provádění zjišťujeme, že se to nepo, nepohlo vpřed, tak se musíme podívat, kde, kde je ten problém, co musíme udělat společně s členskými státy, abychom situaci vyřešili. Děkuji. Já téměř chápu, proč předložila komise takové návrhy, jaké předložila ale nezdílím a nechápu váš optimismus, že máte pocit, že ty výsledky, které si přejete mít, skutečně jste schopni zajistit právě pomocí návrhu, který jste předložili, nebo dosavadní problém, to byla také právě silná diverzifikace v zemědělství a velké rozdíly mezi členskými státy. A tyto rozdíly nyní povedou k tomu, že některé členské státy budou utvářet svoji zemědělskou politiku na úkor jiných členských zemí. A to je problém, kterému se musíme ještě společně věnovat, podívat se na to, jak to může například i ohrozit soudržnost celé Evropské unie. Já se ptám, co chcete proti tomu učinit. E, tam budou asi skálové efekty, velikost podniku bude důležité. Já tady už vidím z pohledu Německa, Bárnická, Wittenbergská, proto si myslím, že je třeba, abychom podporovali malé a střední zemědělce, zajistili jejich život a přežití. Ale oni jsou vlastně velice často oběťmi velkých podniků, již nyní je tomu tak velice, velmi často a v budoucnu to bude ještě horší. Když například země, které mají strukturu velkých podniků, budou takto moci neomezeně působit. Já vím, že tam máte ten keping a další věci, ale já nezdílím ten váš optimismus, že to projde. Co uděláte tedy pro to, aby se zabránili tomu, že jedny země budou vlastně hospodařit na úkor jiných zemích? To je má otázka na komisi. U nás na výboru vždy je důležitá otázka, jak se ty peníze rozdělují, kdo ty peníze dostává. Já jsem se velmi intenzivně zabývala slovenském pak kvůli lotu jsem dostala na letiště ve Varšavě, ale když se díváme, že 5% příjemců dostane 75% peněz, tak prostě něco nemůže být. Něco není v pořádku. To není možné. Máme tři, čtyři členské státy, které mají velice nerovné struktury. Slovensko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko má velice eh, nerovné struktury. Jaké možnosti řešení pro tento problém vidíte ve vašich návrzích? E, já bych vám tedy ještě jednou ráda předala slovo, ale omlouvám se, ještě chce vystoupit kolega Celer. Děkuji. Já můžu pouze pokračovat. Máme tedy ty nerovné struktury u nás, v naší zemi, v Německu. A země, které jste zmínila, paní předsedkyně, to jsou země, které mají za sebou socialistickou minulost, minulost socialistického zemědělství. To byly obrovské kolchozy, například v NDR. Tam se byl dokonce snaha mít kooperativní pracovní komunity pro výrobu rostlinou v 70. letech, kde například několik vesnic bylo takto sloučeno v jeden jediný podnik. A ta diverzifikace ve většině případů Eh, začala tím tou vlastně vůbec nenastala ani po skončení těch politických poměrů v roce 89-90. Ty eh, podniky se pouze přejmenovaly, například jsou to akciové společnosti, či se to jmenuje jinak, ale v zásadě zůstaly tyto struktury velkých podniků v zemědělství. A tady vidíme ten rozdíl. Podívejme se, jak vypadá situace v Bádensku, v Württembersku a jak vypadá v Braniborsku nebo v Sasku, Anhaltsku. E, v Vánecku, Vrtomersku máme malé podniky, které se snaží e, působit přímo na místě, ale v těch východních německých zemích e, toto prostě nefunguje. Ve východních zemích máme v podstatě pro, kvůli tomu pouze dva či svazy, tedy ne dva svazy, ale právě kvůli tomu dva svazy zemědělců se projevuje ten rozdíl. Samozřejmě to, co jste zmínili, je eh, současný problém, eh, který musíme řešit. Pro zemědělskou politiku budoucnosti je zásadní eh, to, abychom nyní stanovili společné cíle. A všechno, čeho chce dosáhnout strategický plán, to všechno musí být odůvodněno s ohledem na tyto cíle. A to nebude platit jenom pro druhý pilíř, jak tomu bylo doposud, ale pro celou zemědělskou politiku. A v této souvislosti a se v podstatě první a druhý pilíř eh, doplňují. Podpora eh, mladých eh, zemědělců, ekologie a, a Další cíle. Eh, všechny tyto cíle musí být ve strategických plánech zohledněny. Eh, my se domníváme, že tímto způsobem se eh, zmodernizujeme zemědělskou politiku. A samozřejmě také jsme navrhli takzvaný capping, který by měl mít odpovídající dopad. A jde to správným směrem. Ale samozřejmě Nejde nám o to, že bychom celý dosavadní systém postavili na hlavu, ale jde nám o to, abychom měli eh, racionálnější eh, přístup a aby celý systém se eh, ubíral lepším směrem. Takže to byla druhá otázka, ale ještě ta první otázka. A to, A teď mi to vypadlo, říká předsedkyně konkurence členských států eh, mezi sebou eh, v rámci zemědělské politiky. Ano. A abychom to vyřešili, stanovili jsme společné cíle. Strategické plány musí zohledňovat potřeby na místě, ale zároveň musí zdůvodnit, jak a jakým způsobem dané plány chtějí dosáhnout společných celoevropských cílů. Takže eh, zde eh, by mělo docházet eh, ke koherenci mezi jednotlivými členskými státy. Zdůrazňujeme zde otázky ekologie, máme zde minimální standardy v oblasti ekologie a máme zde také proces, který prostřednictvím schvalování plánu SZP umožní korigovat věci a srovnávat věci. Víte, že v rámci druhého pilíře nyní máme postup, který zahrnuje mechanismus koherence u jednotlivých programů. Víte, že už to tam funguje, že tam dochází k dosahování koherentnosti a to je také cíl strategických programů. Cílem je mimo jiné lepší soudržnost, lepší koherence. A další věc, komplementarita. A ta musí být rovněž zdůvodněná s ohledem na stanovené celoevropské cíle. To všechno by mělo vést k tomu, že zde bude v rámci Evropy větší soudržnost. A víme, že v rámci druhého pilíře máme velice eh, odlišné eh, světy v jednotlivých členských státech a víme, že zde nemůžeme mít eh, stejný přístup ke všem, ale zároveň třeba mít podobné podmínky pro všechny. Mnohokrát děkuji, uvidíme, co z toho vyplyne. A nechce, aby to vyznělo ironicky. Přeji zde všem hodně úspěchů protože je to důležitá věc. A když se podívám na zemědělství v každém členském státě, máme skutečné silné propojení mezi zemědělstvím a zprávou zemědělství. A já už jsem se dlouho vzdala toho snu, že e, zemědělská zpráva se nějakým způsobem snaží dohlížet nad zemědělstvím. E, je zde příliš silné propojení na to, aby to fungovalo. Eh, jsou zde také problémy s eh, procesy řízení, eh, s kontrolou výsledků. Kontrola výsledků je ale přitom důležitá. Je třeba, aby probíhala neutrálně a to bohužel v současné době nefunguje. Takže to je další problém. Plánujete to nějak řešit? Ano, my v tom právním textu máme e, jasná pravidla pro systém partnerství a také pro transparentnost v přípravě strategických plánů SZP. E, máme tam e, předpis stanovující eh, to, že zapojená ministerstva, stejně tak jako spolky, musí postupovat transparentně. A to jsou eh, pravidla, která mají umožnit eh, otevřenost a transparentnost celého procesu. Ano, děkuji. Tím jsme se dostali na konec této diskuze. Jsem se ale jistá, že se tím ještě budeme mnohokrát, ehm, že o tom budeme ještě mnohokrát hovořit. Já jsem skutečně zvědavá, jak ten systém bude eh, fungovat. Uvidíme, co vyjde z parlamentního procesu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 10. ledna. A pane kolego, kdy bude eh, zpráva k dispozici? Na, na závěr má ještě slovo zpravodaj. Pan Celer. Eh, ještě možná několik slov k tomu, co zde zaznělo. Eh, ten směr považuji za eh, správný, pochopil jsem poselství, ale víme, jak přemýšlí naši kolegové ve výboru Agri. Myslím, že bude ještě zajímavá diskuze i uvnitř parlamentu. Já jsem formuloval pozměvací návrhy a hm, chci, aby byly, bylo zohledněno stanovisko Evropského účetního dvora v nadcházejících dnech chci eh, připravit stanovisko. Ehm, nevím ale přesně, co eh, v podstatě, nebo s čím chce přijít eh, výbor Agri ale je důležité, abychom eh, dostali zprávu ještě dnes, protože eh, lhůta pro pozměňovací návrhy je už 10. ledna, takže je důležité, abychom vaše stanovisko dostali ještě dnes. A nyní se dostáváme k bodu 7. V září na naší schůzi jsme se setkali s komisařem Ettingrem a, a eh, Přivítali jsme audit pana Gotce a, a zmiňovali jsme také, že chceme ještě hovořit o zprávě interního auditora komise. Máme zde pracovní dokument z roku 2018, který obsahuje velice důležité informace pro nás, pro náš výbor. A jsem velice rád, že jste mezi nás přišel. Vidím, že jste se změnil trochu, máte nové brýle. Přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Nevím, jestli chcete nejdříve krátce představit zprávu, nebo e, protože jste ještě tuto příležitost neměli. Máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, a chci vám také popřát úspěšný rok 2019. A jak jste řekla po slyšení eh, komisaře Ettingera, které předcházelo eh, mému vystoupení, eh, jsme měli zatím málo času si sdělit podrobnosti a proto jsem tu dnes, proto abych vám sdělil několik informací. V rámci postupu absolutoria eh, komise předložila návrh včetně kroků na jejich implementaci. Zatím nebyla možnost ještě k tomu předložit základní prezentaci, ale mohu vám říci, co v té zprávě je. Z hlediska komise tato zpráva jasně ukazuje, že eh, komise je jasně věrna transparentnosti a odpovědnosti. Byly identifikovány některé slabiny, ale tato zpráva také ukazuje, že komise je ochotná přijmout eh, drastické kroky k nápravě těchto slabin. Tento pozitivní dopad je velice důležitý a my proto poskytujeme nové detailní informace v části 1, který doprovází tu zprávu o interním auditu. Vložili jsme do toho eh, tedy také eh, tabulku, kde se vysvětlují jednotlivé kroky. A já jsem byl jmenován jakožto interní auditor 1. března 2017 je to první výroční zpráva, kterou předkládám výboru KONT, kde eh, se seznamujeme s výsledky auditu, které proběhly eh, za, s mou odpovědností. Takže já vám chci vysvětlit, jak jsem implementoval požadavek mezinárodních standardů Institutu interních auditorů. Znamená, že bych neměl být zapojen do dohledu nad audity, které se týkají operací, za které jsem zodpovídal v rámci své předchozí funkce v DG pro rozpočet. Ayala Sender, zpravodajka za absolutorium 2017, mi již položila otázku 27. září a já jsem jí odpověděl. A vzhledem k významu požadavku mezinárodních standardů jsem měl za to, že je důležité znovu poskytnout určitý přehled opatření. Na základě instrukcí, které jsem vydal 7. března 2017, dohled nad auditovou práci spadal do, pod zodpovědnost Jeffa Masona, bývalého ředitele IAS a e, ten mě, ten je tu se mnou, sedí po mé levici. ta opatření, která jsem zavedl, ukazují, že také APC, ten eh, výbor pro pokrok auditu, rovněž obdrží veškeré instrukce. Eh, diskuze se konaly v rámci přípravné skupiny APC 6. dubna 2007 a 3. května 2017. APC vzalo na vědomí tato opatření v roce 2017 ve svém zasedání. 31. ledna 2018 a 3. května 2018 a dosud k závěru, že toto uspořádání odpovídají mezinárodních standardům a osvědčeným postupům. APC také s potěšením zaznamenala, že byla přijata opatření k zajištění e, nezávislosti operací. Více podrobností můžeme najít v sekci 6. A předtím, než vám dám další informace o dopadu něk- některých auditů, a tak vás informovat o implementaci IAS z, z roku 2017. Je tu datum 31. ledna 2018 a do té doby 98 bylo implementováno 98 eh, plánovaných úkolů. Celkem 148 8 jednotlivých úkolů, 54 byly audity, 90 další byly follow-upy, dva byly eh, určité eh, omezenější zprávy a konzultace. V roce 2017 JAS vydala 199 doporučení. 197 byly přijaty, eh, dvě částečně. A byly také připraveny akční plány, které byly předloženy a které byly vyhodnoceny jako, us, jako uspokojivé. Akční plány trvá nějakou dobu implementovat. Nemá smysl se zaměřovat na implementaci akčních plánů z roku 2017. Místo toho vás chci seznámit s eh, následnými kroky k doporučením, které byly vydány v období 2013 až 17. Z těchto 1835 doporučení 1476 již bylo implementováno, implementováno což je 80 359, eh, na těch se stále pracuje, to je 20 121, to znamená 6 eh, již měla být implementována a pouze 0,7 již jsou závažně spožděna. To znamená o 6 měsíců oproti původní lhutě. A pak pro, byl proveden také uh, follow-up eh, k, 161 eh, doporučením 1296, což je 96% bylo uzavřeno, pouze 5% nebylo uzavřeno. A část 2 pracovního dokumentu komise stanoví podrobné informace o e, následných krocích. Celkově JAS má za to, že aktuální stav ohledně implementace doporučení je u, uspokojivý a srovnatelný s předchozími lety. Ovšem musíme věnovat pozornost těm e, doporučením, která mají již delší prodlevu z hlediska tedy implementace a které se nachází v eh, tom eh, dokumentu. A nyní dovolte několik závěrů na základě auditu z roku 2017. Chci obrátit vaši pozornost ke dvou, dvěma aspektům interní práce. Jednak závěry IAS ohledně výkonnosti a dále stanoviska k finančnímu řízení. Pokud jde první z těchto dvou bodů, to znamená výkonnostní audit, tak na základě finančního nařízení naší charty, tak já a naše týmy se snažíme identifikovat oblasti ke zlepšení. Interní audit zaměřil práci na důležité oblasti, jako jsou například oblasti zprávy, eh, zprávy lidských zdrojů, bezpečnost eh, informačních technologií a některá opatření týkající se přímého, nepřímého sdíleného řízení. A zprávy o vnitřním auditu konstatují, že je nutno odvést práci v řadě různých oblastí, ale jsou tu také eh, silná místa. Tam, kde upozorníme na některé problémy, se pak naplňují akční plány, které jsou definovány na základě našich auditů a které byly vyhodnoceny IAS jako uspokojivé. Část 1 dokumentu komise obsahuje podrobnosti týkajících se souvisejících úkolů. A pokud jde o druhý významný aspekt, to je finanční řízení a vůbec celkově e, komisního systému, tak e, k tomu já předkládám e, celkové stanovisko k finančnímu řízení, které vychází z plnění těch ucelných auditů IAS a bere v potaz také jiné zdroje. Náš externí auditor, to znamená Evropský účetní dvůr, a já, jakožto interní auditor komise, jsme vydali za rok 2017 podobné stanovisko. Oba jsme dospěli k závěru, že celkově interní kontrolní systémy komise fungují, ačkoliv tu jsou některé oblasti, v níž i nadále přetrvávají slabiny. Jakožto interní auditor komise jsem tudíž dal eh, pozitivní vyjádření. A eh, kromě toho jsou tu tedy výroční, je tu výroční prohlášení generálního tamníka, kde jsme řekli, že je tu, jsou tu některé částky, které jsou eh, vystaveny riziku a je vidět, že evropský rozpočet celkově je, je náležitě eh, chráněn v průběhu času. Samozřejmě netvrdím, že by všechno bylo dokonale. Existují vždy slabiny a je nutno eh, implementovat zlepšení, ale celkově naše systémy fungují. Komise identifikuje určité problémy a také je řeší. Ale je tu jedna otázka, kterou jsem identifikoval již v loňském roce, a to je ten eh, důraz, kdy při implementaci evropských fondů obzvlášť zdůrazňuji spoléhání se komise na eh, určité zprostředkovací orgány, ne jako jsou například třetí státy nebo mezinárodní organizace, národní agentury, eh, společné podniky, neevropské orgány, a decentralizované agentury Evropské unie. Aby bylo možno plnit celkovou odpovědnost, tak DG Evropské komise dohlížejí nad implementací těchto programů a poskytují pokyny a pomoc, když je potřeba. Ale tato DG musí implementovat účinno, účinný dohled a monitorování a také oznamovací povinnost, aby tyto delegované subjekty a další partneři skutečně naplňovali to, co mají v, v zájmu finanční, tedy v, a chránili přitom finanční zájmy Evropské unie. Komise je odhodlána posilovat eh, své monitorování a dohled nad těmito orgány. A chci zdůraznit také to, že závěry e IAS jsou, jsou eh, zvažovány na nejvyšší úrovni eh, komise, eh, výboru, který má poradní roli pro kolegium komisařů, je tam šest komisařů a několik externích členů. A za eh, pana předsedy Timmermanse budeme věnovat obzvláštní pozornost auditům IAS a včasnému naplňování doporučení ze strany DG. Eh, tento výbor několikrát zasáhl a aby interní auditová zjištění byla eh, prakticky reflektována ze strany DG a příslušných služeb. Závěrem mi dovolte ještě jednou zopakovat a zdůraznit, že jak interní služba pro interní audit, tak výbor pro pokrok eh, oblasti auditu se snaží zajistit, aby naše systémy byly funkční a aby jakákoliv zjištěná slabina byla včas a rozhodným způsobem napravena. Jak vyplývá z letošní zprávy, jsou, je tu celá řada úspěšných a silných míst ve všech oblastech, kde jsme předtím zjistili nějaké slabiny. Celkově mohu říci, že komisní systém se v uplynulých letech zlepšil. To potvrdil i účetní dvůr a já jsem přesvědčen, že na základě prvků ze, ve zprávě z roku 2017 o interním auditu a prostřednictvím eh, monitorování ze strany IPC, IPC se naše systémy budou i nadále zlepšovat. Děkuji vám tímto za pozornost a samozřejmě jsem připraven eh, odpovědět na jakékoliv dotazy týkající se jednotlivých auditů. Dank. Děkuji. Myslím si, že všichni jsme získali dobrý obrázek o tom, že pokud eh, se objevily problémy, tak byly vyřešeny. To vidíme velmi pozitivně, tady s vámi naprosto souhlasíme a jsme vám vděční za to, že to takto říkáte. Ovšem, bývá nám několik bodů, které bychom si měli prodiskutovat. Eh, slovo nyní dostane naší paní zpravodajka, absolutoria komise Ines, prosím. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já vám také všem přeji eh, šťastný nový rok. Čeká nás celá řada výzev. Doufám, že všichni budeme zdraví a budeme mít spoustu energie, abychom těmto výzvám čelili. Mnohokrát děkuji panu Kratovi za eh, jeho stanovisko a za veškeré informace. Já musím říci, že eh, jsme spolu vždy velice dobře komunikovali. Mm, především pokud jde o téma absolutoria 2017. A s ohledem na to, co jste eh, říkal, eh, bych chtěla eh, velice ocenit práci, která byla odvedena. Já myslím, že je potřeba objektivním způsobem ocenit práci institucí a já si myslím, že jsme byli schopni velice dobře spolupracovat. Pokročili jsme v celé řadě oblastí. Samozřejmě zároveň víme, že jsou oblasti, kde je třeba eh, udělat více. A mám tři věci, které bych chtěla zmínit. Za prvé, sám jste to zmiňoval, a mm, hodně často se hovoří o sdíleném řízení a je to téma, které se znovu a znovu objevuje, především a pokud jde o strukturální fondy. A hovořilo se hodně o harmonizaci v této oblasti, a také se hovořilo o centralizaci Všichni toto téma dobře známe. A byli jsme svědky toho, jak komise se snažila identifikovat systémy na zlepšování fungování strukturálních fondů. Víme ale, že zároveň je třeba snažit se dosáhnout koherentnosti, soudržnosti tak, aby bylo možné provádět srovnání nejenom mezi jednotlivými lety. Ehm, je třeba, aby se neustále neměnily eh, způsoby měření, protože když každý rok změníte eh, způsob měření, potom nemáte žádné srovnání mezi jednotlivými roky. Zároveň pokud je o to období eh, do roku 2017, a víme, že zde existují velké rozdíly v metodologii mezi jednotlivými členskými státy a tak je těžké eh, provést srovnání. Eh, víme, že na různých místech se jiným způsobem mění chybovost a tak zde není možnost srovnatelnosti. Já bych se chtěla zeptat, jak je možné toto zlepšit. Vy jste také hovořil o tom nepřímném řízení, o agenturách, o finančních nástrojích EIB. A v rámci tohoto nepřímého řízení by mě zajímalo, jakým způsobem chcete tuto věc řešit um, tedy po roce 2017, uh, kterým my jsme se zabývali, to byl rok, kterým jsme se zabývali. Jak to chcete řešit v budoucnosti? Eh, chcete jít eh, dále, než kam sahají ta doporučení? Víme, že existují určité akční plány, i když jejich realizace trvá dlouho. Ehm, je třeba, aby zde byla možnost provést eh, srovnání a eh, reagovat eh, rychle na potřeby zlepšení. A druhá věc, A víme, jakým způsobem vzniká evropský rozpočet, vede se dialog mezi komisí a parlamentem. A ehm, my zde ve výboru pro kontrolu eh, neustále hovoříme o chybách, eh, snažíme se sledovat to, eh, jaké problémy, které chyby znamenají. Nicméně, pokud jde o kvalitu, pokud jde o výsledky, existují oblasti, jako je například migrace, kde kvalita rozpočtu není až tak eh, velká, ale dopady dobré nebo špatné aplikace eh, daného rozpočtu může být, mohou být skutečně obrovské. A, ehm, a pak je těžké nějakým způsobem to zdůvodnit před občany. A, eh, takže mě by zajímalo, jestli po roce 2017 se budete na tuto věc nějakým způsobem dívat. zde eh, v parlamentu se eh, setkáváme eh, čas od času s generálními řediteli komise, vedeme s nimi také politické diskuze a poukazujeme na problémy, které v jednotlivých oblastech existují. Já si zkrátka myslím, že je potřeba, aby, tato, aby v, v plánování rozpočtu bylo zohledněno, byla byly zohledněny jak kvalitativní, tak kvantitativní eh, aspekty. Eh, je třeba, abychom eh, měli jasné výsledky, měřitelné výsledky, aby bylo možné zhodnotit, zda bylo výsledků dosaženo, zda bylo dosaženo cílů, které byly na začátku stanoveny. Mě by zajímalo, jakým způsobem k této věci přistupujete. Pan Graf? Yep. Thank you, Chair. Děkuji. naprosto souhlasím, že změny dávají smysl pouze v případě, že něco zlepšují. A také, když jsme se bavili s generálním tajemníkem Evropské komise, tak bylo řečeno, že bychom měli mít ucelenější, harmonizovanější přístup ve všech eh, politických oblastech. Dlužno říci, že základní ukazatele jimiž můžeme měřit pokrok v různých oblastech, jsou již harmonizovány, alespoň v určitém míře. To je ta částka, která je vystavena riziku v, u platby a u, zavře, u závěrky. Musíme dávat k dispozici také roční informace týkající se částek e, rizikových v rámci výročních zpráv. Také tu máme eh, tedy ten, tu koncepci Eh, eh, částky vystavené riziku eh, v případě vykazování. A kromě toho se dávají také specifické zprávy v, v různých oblastech pro jednotlivá DG. Ale dělá se to proto, abychom měli optimální informace k situaci, která v těch jednotlivých oblastech panuje. Můžeme vždy zlepšovat a slaďovat, vzít potaz také vaše výhrady, aby bylo snažší pro jednotlivé subjekty zjistit, co se děje, ale má to také své určité limity. Protože existují různé právní rámce, různé organizační rámce, které mají spa specifika, které je potřeba zohlednit. Co se týče oblastí, například nepřímého řízení, tak já o tom hovořím. Ta zpětná vazba, kterou mám od ústředních eh, orgánů Evropské komise a operačních DG je taková, že tyto věci se berou velice vážně. A momentálně analyzujeme jak eh, tedy ustavit pracovní skupinu, abychom zjistili, jaká poučení lze vyvodit ze zpráv, která jsou na stole, která, kde se identifikují eh, slabiny, abychom zlepšili tu situaci, abychom eh, posílili ten postup v budoucnosti. A mimochodem k tomu dochází také ve všech dalších oblastech proto máme takovou vysokou míru implementace, pokud jde o akční plány, tak abychom mohli napravit ty slabiny. V první řadě skoro 100% doporučení je akceptováno účastníky toho auditu, to je velice důležité, a pak jsou implementovány. A ten, eh, ty následné kroky jsou skutečně Eh, to sledují velice zblízka a eh, výbor pro eh, pokrok v oblasti auditu je nám velice nápomocný. Protože kdykoliv se bavíme se službami komise, tak FAPC zasáhne a podpoří zlepšení, která jsou navrhována z naší strany. Doufám, že jsem tím zodpověděl na vaše dotazy. Pokud nikoliv, tak eh, případně může, mohu doplnit. Děkuji. Já mám také několik otázek. Jednak ve zprávě se opakovaně tvrdí, hovoří se tam o jistých weaknesses, tedy slabinách. Jaké jsou to tedy slabiny? To je ta má první otázka. A druhá otázka se týká té samotné zprávy a mezinárodních finančních institucí IFIS, pokud se ve zprávě dočítám, a je to tam e, napsáno, že generální ředitelství DEFCO e, objasňuje předfinancování teprve po deseti letech. Co chcete vůbec po deseti letech ještě vůbec zjišťovat? Nejde mi o ochranu rozpočtu. Jde mi o to, že já přece na místě musím mít nějakou jistou disciplínu a důvěryhodnost, jakožto Unie musím být z to ji prosadit. Co můžu prosazovat po deseti letech? A jak tedy vypadá aktuální stav této problematiky? A dále, jak s panem generálním tajemníkem, tak s panem komisařem Vettingerem jsme diskutovali o té otázce Audit Progress Committee. To jsou proto zajímavá zjištění, která jsme se dozvěděli a já jsem ptám, jaké závěry může ten eh, Audit Problems Committee vyvodit z toho, co eh, vy tedy jak si dáváte k dispozici. A ve zprávě se říká, že Audit Progress Committee nemůže srovnávat výsledky AAS s eh, výkonností managementu, protože tam nejsou dostatečné informace. paní předsedkyně se ptá, odkud pochází tady ten hluk. Luxuje tady někdo? Musí to být? Potřebujeme to? A ah, ja, Also das genau. Also ja, Leute, Leute, Leute. Děkuji. Tedy Audit Progress Committee, to byla ta jedna otázka. A jaké možnosti zde jsou? Dále další věc. Generální ředitelství DEFCO, eh, toho se to týká, a ta otázka, která zde byla nadnesena, totiž jaspl a eh, údaje od APE, které nejsou k dispozici, zejména ty údaje, které se týkají střetu zájmu. Pokud generální ředitelství regie nedostává odpovědající údaje, no tak je obtížné, aby oni mohli tento program pak hodnotit. Můžete nám k tomu něco doplnit? A dále, paní komisařka Georgieva, tedy ještě za jejího působení, eh, jsme se společně s ní zabývali otázkou eh, rozpočtu založeném na výsledcích. Já jsem ráda, že jste to tam zahrnuli, tuto problematiku, a ptám se, kdo jakou roli hraje v tomto procesu. Vy to tam částečně zmiňujete, eh, bylo to velmi zajímavé, já za to Děkuji a vy pak tady říkáte, že je důležité, aby generální ředitelství pro rozpočet bylo aktivnější v této věci a více zachlápalo řízení této věci. Já se ptám, jak jsme či no, v tomto rozpočtu zaměřeném na výsledky. Já mám spíše dojem, že to byla pouze taková reklamní akce do posud, nic jiného e, práce s veřejností, ale já se ptám, učinilo se skutečně něco v této věci mimo té propagandy? A nyní bych vás poprosila o odpověď. Já si dovolím zodpovědět v pořadí, v něm jste otázku položili. Takže nejprve se ptáte na ty slabiny. Máme nesmírně sofistikovaný způsob, jak klasifikovat zjištění z auditu. Tato zjištění dostanou určité ohodnocení, určitý rating a já vám mohu přečíst příklad, jak, jak to definujeme. Například kritická, kritický nedostatek je zásadní z hlediska celkového procesu pro celé DG nebo eh, tedy auditovaný subjekt. Takže když to přeložíme do normální řeči, tak je to prostě něco velmi závažného, eh, co působí na celé DG. v našich statistikách je vidět, že máme velmi, velmi nízký počet takovýchto kritických nedostatků. Což eh, z mého hlediska jasně dokazuje, že naše systémy jsou silné. Ale my neváháme a identifikujeme ty kritické slabiny, kdekoliv na ně narazíme. Když my nejenom, že informujeme o těchto kritických slabinách, ale také o těch velice důležitých eh, významných eh, slabinách. To jsou slabiny, které škodí eh, značné části toho auditovaného procesu, čili ne celému tomu systému nebo instituci, ale určitému procesu. A nebo pak další stupeň je významné části toho procesu. A můžeme pak do podrobnosti rozepsat, jak se to má oznamovat, jak se to má zapisovat, kdy má být dáno doporučení, například u kritických slabin. Žádáme okamžité nápravné kroky, aby byla rizika omezena. V případě, že zjistíme nějaký, nějaký významný, velmi, velmi významný problém, tak chceme rychlou rychlé kroky a u těch eh, eh, méně významných chceme, aby to bylo co nejrychleji. Takže to je takový přehled toho, co myslíme tím, když eh, říkáme slovo slabiny a jak je různě klasifikujeme. Pokud jde o ty finanční nástroje v DGDF, tak s vámi souhlasím. Když trvá 10 let, než se zajistí předfinancování, to, to je samozřejmě dlouho, to jsme zdůraznili, ale musíme vzít potaz také eh, právní požadavky finančního nařízení. V některých případech zkrátka není možné eh, ty fondy uvolnit dříve. Pokud jde o APC, o výbor APC, tak ten, jak jsem již eh, předeslal, hraje velice důležitou poradní roli a zajišťuje také určitý dohled nad všemi systémy v rámci Evropské komise. Hovořili jste o výsledcích našeho auditu z hlediska eh, zprávy Evropské komise, kde jste řekli, že APC nedostalo informace o tom, jak vedení přistupuje ke kritickým rizikům, ale ta řídící rada, jak jsme řekli, bere v potaz pouze průřezová kritická rizika. Ale v původním mandátu se nepočítalo s tím, že by měly tato rizika přímo, že by měl, měli tato rizika přímo řešit, a tato řídící rada neřeší eh, tedy eh, ta kritická rizika na úrovni DG, pokud nejsou průřezová, i když mohou mít dopad na celou instituci. Proto jsme doporučili nový postup, kdy tato řídící rada prostřednictvím eh, centrálních služeb obdrží úplný seznam, úplný přehled všech kritických rizik, ať už jsou průřezová nebo ne a dále bude rozhodnuto o tom, zda jsou nutné diskuze s řediteli jednotlivých DG a vznikne tento seznam plus dodatečné informace. Tyto informace jsou nám pak předány. Bereme to pak na vědomí v našem vlastním hodnocení rizik na úrovni komise. Momentálně provádíme strategické vyhodnocení rizik pro příští tři roky a informace pak budou dány tomu výboru APC, čili obdrží naše vlastní posouzení pro příštích několik let. Výbor dostane zpětnou vazbu od řící rady ohledně toho, které, eh, která rizika jsou průřezová a která ne. A tím vznikne vazba mezi tím hodnocením rizik a kroky vedení a tím, jak interní audit eh, komise k tomu přistoupí. A samozřejmě, že APC Může pak přijmout další kroky, že se může vyjádřit například k tomu, že můžeme něco udělat, nebo může navázat eh, tedy kontakt s tou řídící radou a požádat o další vyjasnění. Pokud jde o Jasper, tak ano, tam byl problém, který jsme zjistili a bylo pak těžké, ba přímo nemožné analyzovat efektivitu a účinnost implementace jednotlivých kroků, ale v akčním plánu jsme počítali s opatřeními, která mohla zlepšit situaci. A pokud jde o ten rozpočet zaměřený na výsledky, tak já bych si dovolil být optimističtější než vy, paní předsedkyně. Mě velice potěšilo, v té výroční zprávě, když jsem četl, že OECD se domnívá, že náš výkonnostní rámec je silnější než uh, rámec jakékoliv uh, eh, jednotlivého člena OECD. Což neznamená, neznamená, že bychom byli dokonalí, ale znamená to, že již nyní máme velice robustní systém. A když se pak podíváte na úroveň jednotlivých zpráv, nebo zpráv od, od DG, tak eh, si uděl, můžete udělat určitou představu o dosažených výsledcích. Jistě, že jsou tu problémy. Posledně jsme se bavili o statistikách, která, eh, které nevytváří Eurostat. A tam jsou rizika, protože samozřejmě ty kontroly kvality nejsou úplně na stejné úrovni jako je tomu v případě statistik Eurostatu. Takže já bych byl pozitivnější, pokud jde o tento rozpočet zaměřený na výsledky, a zvláště pokud ty akční plány, které jsme přijali od jednotlivých DG, týkající se jednotlivých oblastí, u nich jsme provedli výkonnostní audity, tak když toto vezmeme v potaz, tak je zřejmé, že se situace bude do budoucna ještě více zlepšovat. Paní kolegyně Anajala. Ano, já jsem nechtěla změšovat dvě věci, eh, to týkající se výboru a ehm, to, co jsem eh, zmiňovala předtím, eh, tu hierarchizaci problémů. Ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc. V této hierarchizaci se identifikuje, zda nějaký problém má dopad na celou instituci, nebo pouze na nějakou část či nějaký proces nebo část procesu. A já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem se identifikují odpovědné osoby, to znamená osoby, které musí eh, věc řešit, přijmout, že je problém a řešit ho. Vy jste řekl, že zde je určitá část, eh, která Eh, jde ruku v ruce eh, s kalendářem. Jak se stanovuje ten kalendář? Eh, stanovuje se v tu chvíli, kdy se identifikuje problém a kdy se hovoří o jeho řešení. Identifikujete, zda je daný problém naléhavý či méně naléhavý? Máte nějaký formát, jak stanovovat urgentnost daného problému, jak stanovovat ty kalendáře pro řešení problému? ať už se jedná o e, přímý či nepřímý přístup. Pan Graf. Ano, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. E, v našich auditních zprávách jasně stanovujeme povahu zjištění, zda je to kritické, velice důležité nebo důležité a také související doporučení, které navrhujeme na zlepšení situace. A to poté probíráme s auditovaným subjektem a je na auditovaném subjektu, aby vysvětlil konkrétně, konkrétně jaké kroky učiní, tak aby vyřešil daný problém a také navrhne lhůtu. To znamená, dokdy um, odpovídající kroky učiní. Pokud se nám to nelíbí, Například pokud eh, se nám eh, zdá, že navrhované řešení eh, není dobré, potom akční plán neschválíme. A také pokud máme dojem, že lhůta je příliš dlouhá, potom to jasně řekneme. Řekneme, že neschválíme daný akční plán. Mohu říci, že u 99% eh, doporučení, eh, která navrhneme, nakonec chválíme akční plán. Kdykoliv se objeví nějaký problém, eh, kdykoliv auditovaný subjekt nepřijme doporučení, existuje tendence, že APC pozve auditovaný subjekt na výbor týkající se pokroku auditu a tam se daný problém probírá. Měli jsme to ve dvou příklade, případech, kdy nedošlo ke schválení ze strany auditovaného subjektu. Například nebyly k dispozici zdroje nebo existovala jiná omezení. Takže u dvou případů jsme nedosáhli schody, ale u všech ostatních případů jsme měli plnou schodu, plnou dohodu a poté jsme velice úzce sledovali implementaci kroku. Máme databázi, kde nám auditovaný subjekt eh, sdělí, že dané navrhované kroky jsou implementovány a na základě těchto informací potom provádíme follow-up. Pokud jsme spokojeni, potom to uzavřeme, pokud nejsme spokojeni, potom to opět otevřeme ehm, abychom zajistili, že dané riziko je odpovídajícím způsobem vyřešeno. Z toho velkého čísla, které jsem sdělil, jsme měli 12 ehm, případů, kdy došlo ke spoždění řešení o více než 12 měsíců. Ale i v těchto případech nakonec zajistíme, aby řešení bylo dosaženo. Polovina z těchto 12 eh, kroků eh, nebo akcí, které eh, byly pozdržené, nakonec nebo už doposud byla vyřešena a my samozřejmě budeme nadále monitorovat i ty zbylé akce. Já mám ještě pár otázek, které s tímto tématem souvisí. Co se změnilo? A pokud jde o Jaspers a generální ředitelství eh, pro regionální záležitosti, eh, co se změnilo, eh, pokud jde o údaje Jaspers. A mně jde o to, aby zde skutečně došlo ke změnám ve chvíli, kdy se objeví doporučení a také, co dělá DEVKO jiným způsobem, pokud jde o předběžné financování, to jste kritizovali. A ještě třetí bod, statistiky. Vy kritizujete spolehlivost statistik, které jsou prováděny mimo Eurostat. A to se samozřejmě týká především generálního ředitelství GROW. Proto je to naprosto zásadní a také to zásadní pro ty, kteří dohlížejí na evropský semestr. A čeho se konkrétně ta kritika týkala a co se tam e, musí změnit? Děkuji za odpovědi předem. Mnohokrát děkuji. Pokud jde o Jaspers, Informace k tomu se objevují na stránce 58 informačního dokumentu komise. Tam navrhujeme generálnímu ředitelství Regio, aby posílilo dohled nad aktivitami Jaspers aby byly provedeny kontroly na místě, především kontroly interních postupů Jaspers a také, aby došlo k přeskumu klíčových dokumentů Jaspersu. Také doporučujeme, aby proběhlo hodnocení v polovině období Jaspers, jako to navrhuje článek 2.4 dohody o partnerství, tak, aby bylo zajištěno, že bude odpovídající přístup k nástrojům Jaspers. Generální ředitelství Regio by také mělo vyjasnit práva komise na přístup k informacím Jaspers, na základě výměny informací mezi komisí a EIB, tak aby komise mohla provádět dohled. Od e, vydání závěrečné e, zprávy AIS v souladu s akčním plánem generální ředitelství Regio provedlo cílené kroky tak, aby došlo k posílení řízení Jaspersu. A především, aby byly lépe definovány práva komise na přístup k dokumentům Jaspersu a také tak, aby došlo k zamezení Eh, konfliktu zájmů, pokud jde o eh, Jaspers. Pokud vím, ještě jsme eh, zde neprovedli následné kroky, follow-up, nicméně se na vás obrátíme, až budeme moci zhodnotit, jaké pozitivní kroky byly v tomto ohledu provedeny. Dále, pokud jde o DEVKO, možná trochu technické informace. Víte, že clearing je možný pouze na základě informací týkajících se výdajů. A to znamená, že musí proběhnout upovídající kroky na místě, pokud jde o hodnocení výdajů. A e, tyto údaje musí být představeny komisi. Ne všechny finanční nástroje mají možnost poskytnout tyto informace před ukončením projektu. Eh, máte pravdu, že někdy projekty trvají velice dlouho. Nyní eh, nové, eh, nová finanční regulace zavedla inovaci, nové finanční nařízení zavedlo inovaci, že clearing musí být proveden nejpozději eh, před uzavřením projektu. To je nový právní požadavek eh, v novém finančním nařízení a eh, to bude muset být implementováno. Bude to muset implementovat generální ředitelství DEVKO společně s IFI. A ještě otázka týkající se statistiky. Ano, omlouvám se, zapomněl jsem na statistiku. Na úvod bych chtěl říci, že jsme nejdříve provedli audit statistik, které vypracovává sám Eurostat a dalo by se to shrnout tak, že kvalita procesu přeskumu je velice dobrá, takže systém funguje odpovídajícím způsobem. Statistiky poskytované Eurostatem ve spolupráci s vnitrostátními orgány jsou spolehlivé. A ten systém zajišťuje eh, kvalitu statistik. Pokud jde o statistiky, které nevydává Eurostat, tam jsme zjistili, že systém eh, není dostatečně silný. generální ředitelství pro Eurostat přijalo doporučení a nyní spolupracuje se službami komise, aby se situace zlepšila. Odkázal bych na balíček týkající se zprávy a řízení, který byl, jak víte, schválen v listopadu 2018. Tam došlo k posílení Corporate Management Board a také řízení údajů je zohledněno v tomto balíčku. Součástí e, této Corporate Management Board bude e, jeden, jedna část, která bude hodnotit spolehlivost statistik poskytovaných Evropské komisi. My jsme schválili akční plán na zlepšení který má snížit rizika týkající se statistik, která nevydává Eurostat, nevypracovává Eurostat. Mnohokrát děkuji. Vím, že je ještě na to brzy, ale my jsme hovořili o novém programu v oblasti zemědělství. A otázka je, je to pro nás naléhavá otázka, a víme, že vy nechodíte ke koncovým příjemcům, nicméně mě by zajímalo, máte eh, nějaká doporučení pro tyto programy, eh, co se eh, děje na úrovni koncových příjemců, ať už u strukturálních fondů nebo eh, u eh, zemědělství. Ne, my jsme nevydali žádná doporučení týkající se právních záležitostí, které nyní má na stole Evropský, parlament a Rada. Ale samozřejmě naše Auditorské zprávy zahrnují doporučení týkající se některých slabých míst systému, které jsme v minulosti identifikovali. Pokud jde o to, zda chodíme ke koncovým příjemcům, máte pravdu, neděláme to způsobem, který by byl srovnatelný s Evropským účetním dvorem, ale čas od času provádíme kontrolu e, výkonnosti operačních generálních ředitelství Evropské komise. Naším cílem je zjistit, zda operační generální ředitelství mají odpovídající záruky týkající se správného fungování systému v členských státech až na úroveň koncových příjemců. A také máme možnost toho, aby naši kolegové eh, v operačních generálních ředitelstvích šli na místo a podívali se na to, jak eh, to tam funguje. A my je můžeme doprovázet tak, abychom zhodnotili kvalitu prováděné práce. Děláme to tedy způsobem, který zajistí, že naše do, orgány, že naše eh, systémy dohledu jsou odpovídající, ale sami neprovádíme testování na úrovni koncových příjemců. Víte, že e, máme možnost podle finančního nařízení jít na místo, ale děláme to tím způsobem, který jsem právě popsal. V minulých letech IAS vždy velmi pracoval na otázce transparentnosti, například v oblasti zemědělství, v oblasti strukturálních fondů méně, ale eh, v zemědělství šlo zejména otázku korektur, korekturních opatření generální ředitelství Agri, co se právě týkalo sdělení platebních agentur před několika lety, tam byly jasná doporučení velké opravy, velké korektory. Jak to tedy vypadá nyní? Je to tam transparentnější? Můžeme na to spoléhat? To, co udělalo generální dětitelství, je dostatečné? A mám tím na mysli jak oblast zemědělskou, tak regionální. Děkuji. Na základě auditových zpráv, které jsme dali k dispozici ohledně sdíleného řízení, zemědělství a soudržnost, ano, systém funguje, ale Není to mechanický statistický systém. Pokud členské státy fungují, pracují korektně, pak samozřejmě máme dobré statistiky. Ale pokud ne, tak pak musím, muž, musíme provádět z, přizpůsobení, ale ne na základě statistiky, ale na základě určitého profesního úsudku. Čili kolegové v jednotlivých operačních DG pak analyzují slabiny aby bylo možno odhadnout, jaká může být eh, ta částka vystavená riziku, kterou eh, mohou představit členské státy. Tato, tyto informace najdete eh, v, ve výroční zprávě o aktivitě jednotlivých DG, o výroční zprávě, ve výroč, výroční zprávě o aktivitě jednotlivých DG. A jedna věc je zcela jasná a to, že Rozpočet je chráněn v průběhu času a jako celek. Když srovnáme tu rizikovou částku při platbě a při finanční korekt, a finanční korekci, která pak má být implementována v jednotlivých oblastech, tak je zcela jasné, že jsme pod tou úrovní 2%. Takže mohu uh, se vyjádřit pozitivně, ale je tu určitý prostor ke zlepšení v některých oblastech, což je však identifikováno v těch výhradách, které jsem zapracoval i do celkového stanoviska. Čili, jak říkám, systém funguje, není však dokonalý, může být zlepšen, ale já mám důvěru v to, že budeme mít pozitivní eh, dopady a zlepšení do budoucna. Děkuji. podstatě jsem chtěla se ještě zeptat pána, který se pověřili, aby se zabýval středem zájmu, nebo co to jeho samotného týká, tak se vás tam zda. Tedy jak to s tím vypadá, já jsem zapomněl na jeho jméno a, a omlouvám se paní předsedkyni, je to pan Jeff Mason, ano. Ano, jak vysvětlil Manfred, tak my nastavujeme systém, abychom tomu zabránili prakti- pra- z praktického hlediska. To znamená, že já jsem odpovídal za řadu auditů v uplynulých letech a měsících a je tedy dohled nad nimi, zejména audity ohledně získávání eh, z určitých částek a nákladové účinnosti kontrol. A také velký audit, o kterém hovořil Manfred, ohledně systému eh, řízení. To byl ten velký audit, který eh, nám skutečně zabral hodně času a energie. V tomto případě Manfred a já jsme se eh, podíleli společně na zprávě. Praktická demonstrace tedy konfliktu zájmu byla v tomto skutečně řešena. A hm, já jsem hm, se podepsal pod tu závěrečnou zprávu a v podstatě jsem řídil celý ten audit. Já, vielen Dank. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí, tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu na našem pořadu jednání. Děkuji vám mnohokrát. Z mého pohledu je, bylo velice dobré, že jsme se k tomu ještě jednou vrátili. Děkuji také mnohokrát za vaši práci a práci vašich kolegů a kolegyň v této velmi důležité oblasti. Ještě jednou děkuji. A nyní jsme u bodu 8 na pořadu jednání zvláštní zpráva účetního dvora k tématu orgán EIOPA. Naší zpravodajkou je paní Kádenbach a e, pan e, Šatius z účetního dvora může nyní představit zprávu. Že než začne tento zázrak technologie fungovat, tak vám chci popřát mnoho úspěchů do nového roku, zejména novým e, poslancům Evropského parlamentu kteří, a těm, kteří tedy chtějí být znovu zvoleni. Já vám přeji hodně zdaru. A pokud bychom nyní, bych poprosil tedy o slide číslo dvě, a kdy s tím, že vychází, vycházeli jsme z toho, z významu celého tohoto eh, sektoru pojišťovnictví v rámci finančních trhů Evropské unie. A možná máme určité vhledy, které by mohly být užitečné i pro vás při eh, reformě evropských dohledových orgánů. Tady vidíme celkový rozsah a charakteristiky pojišťovacího sektoru. A vidíme tady premia, která jsou v tomto sektoru, která nejsou až zas tak úctyhodná oproti jiným eh, finančním sektorům. Je to zhruba 9 ročního HDP jednotlivých zemí. Je to velice rozmanité, čili není to rovnoměrně rozptýleno a přeshraniční otázky hrají důležitou roli. Aktiva, která zprávují pojišťovny, představují dvě třetiny HDP, ročního HDP Evropské unie, což je dost. Tento sektor je významný. Rozsah působnosti auditu. Přeskoumávali jsme, zda EOPA skutečně přispívá k dozoru a finanční stabilitě v sektoru pojišťovnictví a e, v podstatě e, řešila to nikoli e, Evropská komise, ale ten orgán pro um, zaměstnanecké pojišťovní, pojištění a celkov, celkově lze říci, že finanční stabilita byla základní otázkou, o kterou nám šlo ale byly to, jsou tu byly jakési dvě eh, stránky jedné mince. Jednak eh, jednotná ochrana spotřebitele. To je důležité v tomto sektoru. Protože tento sektor v podstatě se dotýká takže každého občana. A zároveň nám leželo na srdci eh, rovná hospodářská, spravedlivá hospodářská soutěž mezi jednotlivými účastníky – Tady jsme zkoumali několik aspektů. A já teď projdu hlavní zjištění. Celkové zjištění, celkový závěr je, že EOPA významně eh, pozitivně přispívala k dohledu a v stabilitě pojišťovnického sektoru. Byla založena, založena teprve v roce 2011 po finanční krizi, což byla nejhlubší eh, krize, jakou jsme zatím prošli jedna z těch tří ESA, jeden z, z výstupů, jeden z nástrojů, které byly vytvořeny, abychom byli schopni lépe čelit budoucím krizím. Nicméně jsme zjistili, že EOPA čelí určitým problémům. Vůbec ne proto, že by to byla nekvalitní instituce, nebo že by se dopustila nějakých velkých chyb ale vnímáme určité systémové problémy, které brzdí fungování tohoto orgánu a systému dohledu. Dále je tu nedostatek zdrojů EOP. K tomu se dostanu na konci. A nejdůležitějším praktickým problémem je nedostatečná podpora a spolupráce mezi národními příslušnými orgány, které jsou ve všech členských státech, a na jedné straně a EOPou na straně druhé. Takže eh, pokud chceme hovořit o jednotném pojištění, tak to zatím neexistuje. To je otázka vzdálené budoucnosti. A problém je teď tedy spíš na naší straně, na straně eh, členských států, na straně orgánů členských zemí. A nedostatečné eh, síly evropských orgánů. Takže toto jsou eh, problémy, které lze překonat, ale jsou tu problémy s, s těmi národními dozorovými orgány, a také je tu výzva pro eh, zákonodárce, včetně vás. Vy jste jednou, jedním eh, z ramen zákonodárného procesu. Tady jsou tedy otázky, na kterými bychom se mohli dál zamýšlet. Takže ty dohledové nástroje, které máme, které uplatňuje EOPA, ty jsme rovněž přeskoumávali. Celkově jsme konstatovali, že fungují poměrně dobře, ale nejsou vždy dostatečně zacílené. Čili naše celkové doporučení zní, že by se mělo zlepšit zacílení těchto nástrojů. Jejich doporučení by neměla být pouze obecná, ale měla by být více, abych tak řekl, konkrétní. Další Přeshraniční pojišťovnictví. To je něco, na čem chci trvat obzvlášť, co chci obzvlášť důraznit. Jak jste viděli na několika předchozích slajdech, tak je tu určité nerovné roz, eh, nerovná alokace těch pojišťovnických premií. A to vychází z přeshraničního charakteru tohoto průmyslu vnitřní trh a svoboda poskytování služeb, to je jeden z největších výdobytků Evropské unie a vnitřního trhu. Ale v této tak citlivé oblasti jsme zjistili, že existují určité problémy, které nelze překonat stávajícími institucemi proto, že stávající architektura dohledová dává určité negativní pobídky těm subjektům, těm hráčům trhu. A to v poměrně velkém rozsahu. Jednak, když se podíváme na 110 miliard, což je 8% všech těch pojišťovnických premií, nyní dál vidíme, že jak by měl být tady ten eh, přehraniční, ehm, ta přehraniční aktivita nějakým způsobem organizována. Pokud jsou pobočky v jiných členských státech, tak je to určité ustanovení o tom, že má být existovat kolegium, eh, kolegium dozorových orgánů, kde jsou zástupci příslušných orgánů členských států všech zemí, které jsou do toho zapojeny. V tomto případě je tedy orgán, který mm, má pobídku provádět tento dohled, ale když se podíváme na modernější metody, svoboda poskytování služeb, svoboda usazování z té pravé strany, tak tam ne, nelze počítat s žádnou koalicí a s žádným kolegiem. A i příslušný národní orgán země, kde aktivita probíhá, v podstatě nemá žádnou pobítku, žádný motiv A někdy dokonce i zákon praví, že se mají zabývat pouze národní finanční stabilitou a nezajímají je služby poskytované jim občanům ze zahraničí. A to může e, být problém jak pro občany této země, tak i pro tu firmu v té hostitelské zemi. My jsme tyto případy zkoumali, Například firma, která dělala přeshraniční, eh, působila přeshraničně, ale měla velmi nízké pojistné a rychle rostla. ale eh, ten domácí orgán se zabýval pouze velmi malou částí toho, té aktivity v této zemi, tak v podstatě to nepovažovali za prioritu. Na základě zásahu EOPy bylo zjištěno, že pojišťovna vůbec není schopná. V podstatě, že je nesolventní. A to je skutečná situace, kdy EOPA jednala ze své dobré vůle, ale nebylo to na základě jasného předpisu. A takže tady nám něco chybí. Prosím dál. Interní modely. To je další důležitá o komplikovaná oblast, kdy může vznikat riziko. Interní modely jsou modely, kdy některé velké firmy poskytují velmi sofistikované pojišťovnické produkty a pak žádají vyhodnocení rizika produktu, ale hodnotí si to sami a na základě toho si vypočítají kapitálové požadavky, které popisuje Evropská regulace Solvency 2. Je to ovšem vypočítáno správným způsobem? Kdo na to může zodpovědět? Národní orgán. Tento má přeskoumat tento interní eh, výpočet. Ale protože přístupy jsou různé, tak řada těchto interních modelů je jich asi 200 a tisíc pojišťovnických firm. Čili to je dost. A EOPA má pomoci příslušným orgánům přeskoumat tyto interní modely jednotným způsobem, tak, aby rizikovost mohla být náležitým způsobem posouzena jednotným způsobem v průběhu Evropské unie. Tedy v rámci Evropské unie. EOPA se o to pokusila, ale narazila na zajímavou překážku. A to, byla určitý, to byl určitý nedostatek vůle kompetentních orgánů sdílet informace. Takže přístup k informacím EOPy to je obrovský problém, já vás žádám, abyste se tím zabývali a případně to vyřešili. Zatím má EOPA pouze určité omezené právo zdvořile požádat o poskytnutí informací ze strany národních or- příslušných orgánů, ale nemůže si vyžádat uh, uh, informace od jednotlivých firm může to, eh, dělat, může pro, to jít pouze přes národní orgány, které samozřejmě hájí své trhy. Takže tento systém nebude fungovat. To nebude nikdy fungovat. Takže přístup k informacím je zcela zásadní, měl by se zlepšit a tady by měl sehrát svou úlohu zákonodárce. Teď velmi rychle zátěžové testy pojišťoven. Celkově jsme shledali, že to bylo užitečné a férové, velmi dobře provedené, ale v modelování jsme shledali určité slabiny. A co je hlavní, když jsme se podívali na testy z roku 2016, tak vidíme, že je to něco, jako něco, co má měřit průměrnou teplotu v nemocnici. To znamená, velké pojišťovny by měly mít, být motivovány publikovat ta jednotlivá data, tedy ohledně zátěžových testů. Probíhají velmi dobré iniciativy. A další slide, prosím. Ale to je ten poslední. Je velmi je to jakýsi vzácný případ, kdy účetní dvůr žádá o zvýšení zdrojů pro agenturu. Protože momentálně pro hm, nikoli v případě tvorby politik a regulace, ale pro dozorčí úkoly máme pouze 14%, to znamená 20 lidí. To je skoro nic. Pokud chceme mít celoevropský dohled, musíme na to vyčlenit mnohem více zdrojů. Samozřejmě postupně a samozřejmě, že by to mělo být nastaveno tak, aby to odpovídalo svému účelu. Ale změnit to zaměření z, z, z politiky na dozor, to je něco, co bychom, bychom rozhodně doporučovali, to je směr, kterým bychom se měli vydat. Takže to jsou naše hlavní zjištění. Budeme pracovat s paní Kalembach s paní zpravodajkou podrobněji a nyní si s potěšením vyslechnu vaše připomínky a zodpovím na případné dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto důležitou zprávu. Je to první auditní zpráva o Aliopě a její práci a proto je to skutečně velice zásadní zpráva. Paní Kadembachová, prosím. Nejdříve bych ráda velmi poděkovala účetnímu dvoru za jeho zprávu. Ti, kteří mě znají, vědí, že já se v první řadě zabývám agenturově, ale zejména zemědělskými tématy, takže to je pro mě poprvé, když jsem se takto zapracovala do pojišťovnictví. Ale mohu vám pouze doporučit, abychom se tomuto tématu věnovali ještě více, neboť si domnívám, že mnoha lidem i zde v parlamentu vůbec není jasno, jak důležitá je kontrola a dohled na tomto poli. Tady jde o budoucnost. A myslím si, že všichni navzory finanční krizi ve mnoha oblastech, kdy bohu dík, mají opět velkou důvěru v tom, že pojišťovací systém, životní pojištění a další pojištění, například nezaměstnanosti, že to vše bude i v budoucnosti dobře fungovat. Já bych tady ještě uvedla dva body, o kterých jste již hovořili. Za prvé, personální vybavení. Myslím si, že by bylo vhodné, aby nám komise řekla, jak hodlá k tomu přistoupit. Je tady velice široké spektrum, které Europa pokrývá. A jak to tedy vypadá právě v souvislosti s personálem, jak to chce v budoucnu řešit? Eh, dozvěděli jsme se, že tady máme 20 spolupracovníků, že to je pouze 40 personálních zdrojů, to je podle mě velice málo. Je tedy možné to vyřešit například, že se přesune personál nebo že se jinak rozdělí úkoly v rámci uvnitř Evropy? Nebo je třeba, a to je to, co si spíše myslím, e, zaměstnat v Evropě dodatečný personál. A druhá oblast, o které jste hovořili, a vy, vy, vy jste to tak hezky popsal, že je tady pouze právo se opatrně zeptat na to, zda dostanou e, informaci, to je velice diplomatické e, označení situace. Víme, že EIOPA v, při mnoha oblastech je velice odkázána na spolupráci s národními orgány. A ze zprávy jasně vyplývá, že EOPA nevždy dostane tu plnou a potřebnou podporu ze strany národních orgánů. E, proto e, ty nahlední dohledové orgány mají samozřejmě jasné spolurozhodovací právo ve vedoucích orgánech EOPy. To znamená, že také rozhodují o tom, v jaké míře EOPA může prověřovat účinnost své vlastní činnosti. A tady pro mě z toho vyplývá otázka, zda národní dohledové orgány nemají příliš mnoho vlivu jak byste to viděli? Jak by podle vás bylo možné ten problém vyřešit? Ve vaší prezentaci jste také několikrát zmiňoval, že je třeba zlepšit legální eh, ustanovení, tedy právní předpisy. Mám to chápat tak, že je třeba nejenom lépe dodržovat stávající právní předpisy a vykládat, ale že je třeba v některých oblastech, abychom je přepracovali, abychom měli nějaké novou, přísnější verzi našeho právního rámce. Jaká pravidla potřebujeme pro to, abychom zajistili eh, do budoucna nezávislost EOPy? To jsou tedy otázky z mé strany a děkuji za možnost s vámi o EOPě diskutovat. Děkuji, já bych ráda postavila paní Beres z výboru EKON. Ekon eh, je tedy příslušný výbor v tohoto parlamentu za orgán EOPA a nyní Pan Ryan eh, za Evropskou komisi, prosím. Thank you very much. Um, I would... Mnohokrát děkuji. Já se pokusím být stručný. Nejsem zástupcem EIOPy, ale zástupcem komise. Ale vzhledem k tomu, eh, že většina připomínek se týká eh, celkové legislativní aktivity EOPy, mohu na tyto věci odpovědět. Jenom taková předběžná připomínka. Chtěl bych říct, že nesmíme zapomenout, že EIOPA není odpovědná jenom za pojištění, ale také za důchody. A, takže zde hovoříme pouze o jedné části aktivit EIOPy. A je to důležitá část, ale je to jenom jedna ze dvou. Současné zdroje EIOPy jsou takové, že je tam 112 stálých zaměstnanců a jsou tam také vyslaní národní odborníci a agenturní pracovníci, takže je to celkem asi 150 lidí. A ty jsou rozděleny na ty dvě aktivity, pojišťovnictví a důchody a dále tři oblasti aktivit. Za prvé rozvoj politik, a poskytují poradní hlas eh, komisi. Eh, další oblast je eh, dohled, tam je 20 pracovníků a třetí oblast je finanční stabilita. To je oblast, která zahrnuje samozřejmě také finanční stabilitu a zátěžové testy. Zátěžové testy neprovádí těch 20 zmíněných lidí, ale jiná část zaměstnanců. Pokud jde o Eh, široký legislativní rámec pro aktivity EIOPA. Auditorská zpráva odkazuje na probíhající přeskum zakládajícího nařízení a evropských orgánů dohledu, a které navrhla komise v září 2017. Stále, je o tom jedná rada a parlament. Zpráva EUD správně poukazuje na to, že tento návrh komise se snaží vyřešit některé problémy, které eh, zde dnes byly zmíněny. Například navrhuje posílení pravomocí EOPy, pokud jde o interní modely. Nenavrhuje, aby se EIOPA stala hlavní dozorčí agenturou, pokud jde o modely, ale chce zajistit, aby EIOPA měla odpovídající informace o interních modelech k dispozici a také, aby měla pravomoc vydávat stanoviska pro vnitrostátní orgány, pokud jde o různou interpretaci interních modelů tak aby byla zajištěna konzistentnost. Dále, pokud jde o zátěžové testy, návrh komise by sladil eh, pravomoce EIOPy eh, s Evropským orgánem pro bankovnictví tento orgán už vydává zátěžové testy pro banky. Není tomu tak ale doposud u pojišťoven a náš návrh by umožnil zveřejňování výsledků zátěžových testů a zmiňování jednotlivých pojišťoven. Také bych chtěla poukázat na to, že návrh komise je doprovázen legislativním finančním prohlášením a pokud by to bylo schváleno, znamenalo by to výrazné navýšení počtu zaměstnanců EOPy a tím by do značné míry byla vyřešena otázka počtu zaměstnanců. Pokud jde o zaměstnance, je to tak trochu mimo pojišťovnictví, ale chtěl bych to zmínit na okraj. V oblasti důchodů parlament a rada dosáhly dohody v prosinci, pokud jde o celoevropský důchodový produkt a to samo o sobě bude znamenat navýšení počtu zaměstnanců v EOPě, ale v té oblasti věnující se důchodům. A pokud jde o oblast mimo přeskum ESA, Chtěl bych zmínit nedávný legislativní návrh komise, o kterém se hovoří. Je to návrh týkající se pojištění v oblasti motorových vozidel. Existují některé e, pojišťovny, e, které poskytovaly přeshraniční e, pojištění motorových vozidel a které zkrachovaly a to samozřejmě vedlo k problémům. A takže náš nedávný návrh týkající se této oblasti navrhuje mechanismus, který by zasáhl v případě krachu pojišťoven poskytujících pojištění motorových vozidel. Eh, tento mechanismus eh, by eh, zasáhl pouze po krachu nějaké pojišťovny. To znamená, že by neřešil otázky před krachem a omezuje se také na oblast pojištění motorových vozidel. A nicméně komise v podstatě tak trochu testuje situaci eh, na tomto příkladu eh, pojištění motorových vozidel. Pokud eh, tento návrh bude úspěšný v praxi, potom by mohl být využit jako základ pro budoucí legislativní návrhy týkající se řešení krachů pojišťovné, pojišťoven i v dalších oblastech tento návrh týkající se pojišťoven poskytujících pojištění motorových vozidel je taková, takový test. A poslední připomínka. Chtěl bych zmínit eh, regulatorní na rámec pro pojišťovnictví v EU. Ehm, známe to pod názvem Solventnost 2. To je nejdůležitější směrnice komise v oblasti pojišťovnictví. Eh, stanovují se tam ehm, nejrůznější ustanovení ehm, týkající se EIOPy. Je to relativně nová věc, funguje tři roky. Zásadní přeskum solventnosti 2 e by měl proběhnout v roce 2020. My už se na to připravujeme. Probíhají nejrůznější studie dopadů této směrnice. Auditorská zpráva e, je určitě velice hodnotným přínosem také do tohoto procesu a pravděpodobně do roku 2020 eh, přijde další návrh komise eh, týkající se reformy režimu Solmetnost 2. Eh, určitě zohledníme stanoviska parlamentu stejně tak jako zprávy Evropského účetního dvora právě v tom přeskumu v roce 2020. To je z mé strany všechno. Pokud máte nějaké specifické otázky, rád na ně odpovím. Mnohokrát děkuji, paní Beres. Děkuji vám. Děkuji, že jste pozvali také členy výboru Ekon, protože ono to může být užitečné slyšet takovou alternativní vizi, alternativní pohled na tyto otázky. Já se budu vyjadřovat jako šilo spolu zpravodajka zprávy Karas eh, o, o revizi těchto orgánů dozorčích evropských, včetně EOPy o kterou eh, tady jde. Omlouvám se za pozdní eh, příchod, takže jsem neviděla tu prezentaci, ale tedy respektive jen ten PowerPoint, ale myslím, že jsem to pochopila, včetně eh, komentářů. Chci se vyjádřit ke dvěma bodům. Problematika interních modelů. V rámci výboru Econ máme takový leitmotiv, a to je snížení rizika, aby bylo možné rizika sdílet. V bankovní oblasti jsme hodně pokročili tímto směrem. Pokud jde o tedy sektor pojišťovnictví, tak dobře víme, že otázka interních modelů je velice citlivá. ten národní orgán dohledu by se dalo říci, že zná situaci nejlépe. Zároveň můžeme říci, že ten, kdo něco zná nejlépe, možná není nakloněn, aby něco řešil nějak drasticky, když se objeví nějaký problém. Takže právě proto je tu tento spíše plachý návrh komise z hlediska interních kontrol a který bychom měli podpořit, ale myslím si, že to, co máme v bankovním sektoru, může být použito i v sektoru pojišťovnictví. Například američané, kteří jsou, dalo by se říci, naši, našimi konkurenty v mezinárodním měřítku v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, tak tam jsme viděli, že oni zorganizovali prostřednictvím bazilejského výboru takovou skoro otevřenou válku proti interním modelům, protože oni to nemají eh, ve svém systému. Oni mají pouze ty standardní formy. A teď je těžší hájit eh, naše modely. A to tež se stane v pojišťovnictví, protože američané prostřednictvím opět bazilejského výboru mezinárodní regulace pojišťovnického sektoru, se bude nabízet otázka, zda vlastně to, co nezískali bilaterálně, tak se pokusí získat na tomto mezinárodním fóru. Budu spochybňovat opět interní modely. A některé eh, pojišťovny chtějí ten, tyto modely udržet. Ale ta obhajoba by by byla snažší, kdyby se to zorganizovalo na evropské úrovni. Kdyby existovala jakási evropská expertíza těchto modelů. Kdybychom mohli e, nějakým způsobem vyargumentovat jejich účinnost, efektivnost, e, legitimnost a tak dále. Na vnitřním trhu v evropském kontextu každý, kdo si to přeje, když splní podmínky, může použít tyto interní modely. Ovšem, malá země s malým orgánem dozoru. A já tady nechci nikoho stigmatizovat tím termínem malá, ale zkrátka ta možnost využít eh, tento model interní je pak eh, omezenější, je to, je to jaksi limitovanější. A nějaká velká firma v malé zemi se může opřít o e, evropskou expertizu, to mi přijde zdůvodněné, ale bohužel v rámci rady i ten mírný plachý návrh komise, který ani nechce kontrolovat interní modely ze strany Evropskou komisí nebo ze strany Evropské komise nebo EOPy, ale pouze chce koordinovat a jak si průřezově to sledovat, tak je i tak spochybněna na úrovni rady. Čiže kdyby nám komise mohla nějakým způsobem pomoci, nějak to vyargumentovat, to by bylo velmi zajímavé. A nechci samozřejmě vás připravovat o čas, ale ty přeshraniční aktivity. Volný, eh, volné poskytování služeb vede k tomu, že jsou tu excesy s eh, těmi, Eh, jaksi fiktivní firmami, které mají, které mají pouze poštovní schránku. které prostě jenom hledají, které v podstatě provádí regulační dumping a nerespektují podmínky práv spotřebitelů v těch zemích, kde v podstatě poskytují služby. Takových skandálů už jsme zažili mnoho Nyní se jimi zabývá EOPA, ale někde EOPA postrádá možnosti e, řešení. Takže tu máme návrhy, které podporuje i Otmar Karas, které doufám, že umožní v rámci e, volného poskytování služeb lépe zajistit uplatňování evropské legislativy zohlednění tedy eh, těch trhů, na nich jsou služby skutečně distribuovány. Jinak jsem velice ráda, že jsem mohla přispět tímto do vaší rozpravy. Děkuji. Další kolegové se nehlásí o slovo, takže dostane slovo Brian a pak kolega, prosím. Euh, pour répondre à Madame Beres, je vais parler en français. Donc, euh, euh, en ce qui concerne les modèles internes... Francouzsky. A já nebudu samozřejmě se vyjadřovat k diskuzím v rámci rady z protokolárních důvodů. Ale je jasný, že každý hájí své, svůj návrh a v rámci mezinárodních orgánů pojišťovnických, jako je Mezinárodní uh, asociace dozorčích orgánů v oblasti pojišťovnictví, probíhají určité snahy eh, vytvořit mezinárodní systém, který by eh, se podobal tomu bazilskému systému, ale je zatím ještě neexistuje. A model těch tedy interních modelů je hájen ze strany Evropské komise i eh, na mezinárodních fórech. Zejména, když se bavíme s partnery, jako jsou Spojené státy. Takže to všechno bereme na vědomí. Pokud jde o přeshraniční aktivity, tak my jsme si vědomi určitých excesů, k nímž došlo před bankroty některých eh, přeshraničních pojišťovatelů. Zejména v oblasti pojištění motorových vozidel, kde byly možná největší tyto problémy, a z tohoto důvodu jsme se soustředili zejména na pojištění motorových vozidel, abychom řešili některé z těchto problematických jevů. A pokud to zohlední Rada, parlament, tak budeme moci rozšířit tento mechanismus i na další oblasti, ještě tedy kromě pojištění motorových vozidel. To má být ale takový začátek, taková takový pokusný balonek uh, při řešení tohoto problému. Děkuji, tak to vypadá jako velice eh, dobrý základ. A není kolega, prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji poslancům různých výborů z Evropského parlamentu. Eh, děkuji, že v podstatě souhlasíte s naším směřováním. Eh, myslím, že když eh, auditoři ehm, přeskoumávali přístup EIOPy, ehm, tak my jsme v podstatě ehm, se podívali na to, jak vypadá legislativa. Interní modely jsou zmiňovány v Solventnosti 2 a my jsme se snažili podívat na to, jak to funguje. A dospěli jsme k závěru, že neexistují ehm, odpovídající pobídky pro všechny aktéry eh, v této oblasti. A to je problém aplikace současné legislativy. A nyní bych odpověděl na to, co říkala paní Kadenbach. Ano, eh, bylo by dobré změnit legislativu. Eh, my jsme si přečetli návrhy komise, které jsou již na stole. A Nicméně eh, naším úkolem nebylo eh, je hodnotit. V těchto návrzích a v některých eh, pozměňovacích návrzích ze strany Evropského parlamentu je vidět jasné směřování k tomu, aby EIOPA měla větší pravomoci získávat informace. Přístup k informacím a nezávislost EIOPy, tyto dvě věci dohromady by vyřešily celou řadu problémů. 100% problémů, ale celou řadu problémů. Nezávislost EIOPy znamená více práv a nezávislých pravomocí. A to je opět něco, nad čím bychom se měli zamyslet a co by se mělo odrazit v evropské legislativě. Vyzýváme vás k tomu, abyste se nad tím zamysleli. A my jsme hodnotili současnou legislativu a dospěli jsme k závěru, že to v přehraničním obchodě nefunguje. A velice dobrý příklad eh, uvedl závěr, zástupce Evropské komise. Hovořil o pojištění motorových vozidel. A eh, tam je naprosto jednotný trh. Tato auta jezdí přes eh, celý evropský prostor. Je to naprosto celoevropská otázka, ale pojištění je na národní úrovni. Měli bychom mít odpovídající nástroje pro to, abychom to regulovali a abychom na to dohlíželi, protože jinak to může přinést obrovské problémy eh, jednotlivým lidem, kteří řídí svá vozidla, eh, ať už to jsou bohatí nebo chudí lidé. Takže ten příklad byl velice jasný. Zde je potřeba učinit konkrétní kroky. Děkuji také, že jste eh, pozitivně reagovali na naši výzvu učinit kroky a eh, těším se na text usnesení Evropského parlamentu od paní zpravodajky. A děkuji, nyní má slovo paní Kádenbach. Děkuji mnohokrát za diskusi. Získali jsme další podněty i ze strany i od Pervan Perez a myslím si, že některé z těchto podnětů a impulsů jistě zapracujeme i do našich stanovisek a názorů. Děkuji. Tím jsme skončili bod číslo 8 na pořad jednání. Děkuji vám. Až jsme u bodu číslo 9, který se týká situační zprávy Evropského účetního dvora o dopravě. Máme tady i odpovědajícího zástupce, pan účetního dvora a e, kolega celé nahradí paní zpravodajku Schmidt. Prosím, máte slovo. Děkuji. děkuji. Děkuji paní předsedkyně za slovo. A dámy a pánové, a paní zpravodajko či pane zpravodaji, chtěl bych vám představit zprávu týkající se dopravního odvětví v EU. Doprava má přímý dopad na každodenní život evropských občanů a je to strategické odvětví evropské ekonomiky. Služby v oblasti dopravy poskytují asi 11 milionů pracovních míst. Je to základ evropské integrace, protože e, dobře promyšlený, multimodální a propojený Eh, transport eh, je naprostým předpokladem pro dobré fungování vnitřního trhu. Efektivní dopravní služby a infrastruktura jsou eh, také nutné proto, abychom využili ehm, hospodářské síly jednotlivých evropských regionů, abychom podporovali soudržnost. Doprava úzce souvisí se životním prostředím, a pracovními místy, hospodářským růstem, konkurencí i digitalizací. A přidanou hodnotou tohoto přeskumu je, že e, poskytuje e, deskriptivní a analytický přehled toho, co Evropská unie dělá ve specifické oblasti, v tomto případě v dopravě. My se snažíme zlepšit e, kroky, tak abychom lépe koordinovali tyto kroky a tak pomohli Evropské unii a členským státům dosáhnout cílů v oblasti dopravní politiky, protože doprava je oblastí, kde Evropská unie sdílí kompetence s členskými státy. Například odpovědnost za eh, rozvoj financování a stavění infrastruktury eh, to je na členských státech a Evropská unie a její financování může fungovat pouze jako určitý katalyzátor. V naší situační zprávě eh, se soustředíme na eh, investice do infrastruktury z rozpočtu EU a soustředíme se na horizontální témata, eh, která jsme identifikovala během, identifikovali během posledních auditů. Soustředili jsme se na dopravu silniční, železniční, leteckou a i lodní. A vycházeli jsme eh, z našich doporučení i doporučení další, dal, dalších auditorských institucí i mezinárodních institucí a na základě těchto informací jsme eh, předložili horizontální eh, přeskum současných trendů v oblasti dopravy v EU. Tato situační zpráva je strukturována ve třech částech. První část poskytuje přehled hlavních cílů v oblasti dopravy v EU, také rámec řízení a financování. Druhá část popisuje současnou situaci v klíčových oblastech evropské dopravy a třetí část prezentuje horizontální problémy a hlavní výzvy. S ohledem na na e, omezené časové možnosti se budu soustředit především na druhou a třetí část. Pokud jde o současnou situaci a současné trendy ve využívání dopravy, e, objem dopravy neustále roste a očekává se, že bude růst i nadále, ať už se jedná o dopravu cestujících nebo nákladní dopravu. Tento nárůst může e, vést e, k některým výzvám, pokud je o kapacitu. Zácpy už jsou velkou výzvou z hlediska životního prostředí i řízení dopravu. V současné době e, zácpy stojí EU asi 140 miliard eur ročně. Silniční doprava je stále hlavní způsobem dopravy, ať už pro cestující či náklad. A Když se podíváme na eh, pozemní dopravu, eh, zjistíme, že eh, silniční doprava představuje 83 veškerých aktivit, pokud jde na cestujícího a kilometr. Mm, Evropská unie má cíl převést 30 eh, nákladní silniční dopravy na vzdálenost více než 300 km eh, do roku 2030 na železnici a eh, více než 50 do roku 2050. Ale přesto neustále roste nárůst, roste silniční doprava. A to ze 75,1 v roce 2011 na 76,4 v roce 2016. V roce 2016 Evropský účetní dvůr eh, vydal zvláštní zprávu 8 lomeno 2016 o železniční nákladní dopravě v EU. Já jsem tehdy byl eh, odpovědným členem účetního dvora a představil jsem tuto zprávu zde ve výboru a také v dalších výborech Evropského parlamentu. Kromě toho jsme měli velice zajímavou schůzku se zainteresovanými stranami u příležitosti eh, vydání této zprávy. Um, Eh, zjišťovali jsme, jaké jsou eh, výzvy eh, silniční nákladní dopravy a železniční nákladní dopravy a zjišťovali jsme, jak by bylo možné převést více nákladní dopravy na železnici. Víme, že v některých jiných částech světa, jako je USA, Austrálie nebo Čína, jsou schopni převést více, více silniční dopravy na železnici, a to až 40 Doprava představuje, přináší některé negativní dopady dopady, jako jsou eh, nehody, emise, znečišťování vzduchu a tak dále. Na to poukazuje také naše nedávná zvláštní zpráva 19 lomeno 2018 o vysokorychlostní železnici. Eh, neustále se eh, také hovoří o ehm, a platbách za emise, ehm, ať už ehm, platby eh, vycházejí ze systému, že platí uživatel nebo platí znečišťovatel. Dalším trendem v oblasti dopravy je multimodalita. Multimodalita znamená využívání různých způsobů dopravy během jedné cesty. A je to jedna z hlavních eh, je to jeden z hlavních cílů politiky EU v oblasti dopravy ehm, multimodalita může přispět eh, k tomu, aby se více cestovalo jiným způsobem než po silnici, ale stále multimodální doprava není dostatečně rozšířena v EU. Eh, další věc, inteligentní eh, dopravní systémy řízení. Sem spadá například ERTMS, systém eh, řízení železniční dopravy. Já jsem o tom eh, prezentoval zde zprávu 13 lomeno 2017, a nebo jsme také vypracovali zprávu o systému SESAR, kterou prezentoval kolega. Komise ehm, uznala, že eh, zavádění ehm, odpovídajících systémů řízení je naprosto zásadní pro vytvoření celoevropského integrovaného dopravního systému. Zavádění takovýchto kontrolních systémů, systémů řízení, ehm, je financováno pro období 2007 až 2020 3,1 miliardami eur v rámci ERDF a dalšími 3 miliardami eh, na eh, CEF. Eh, tak tomu bylo v roce, na konci roku 2017. Hospodářská krize v roce 2008 snížila investice do dopravní infrastruktury. Ale abychom dosáhli cílu TNT, je třeba mít odpovídající finanční zdroje. Vzhledem k tomu, že veřejné zdroje jsou pouze omezené. Považujeme vstup soukromých zdrojů za naprosto e, zásadní. To byl jeden z hlavních závěrů naší zvláštní zprávy o ERTMS. E, navzdory e, výrazným investicím EU ehm, i investicím na národní úrovni je potřeba ještě více zdrojů, aby bylo dosáženo cílů TENT. E Odpovědnost za rozvoj infrastruktury eh, je na členských státech, ale zároveň Evropská unie ehm, se shodla na tzv. mástrických kritériích ehm, týkajících se poměrů dluhu členských států vůči HDP. A to znamená, že investice členských států jsou omezené. Investice e, do dokončení TNT. E, znamená to tedy, že snižování veřejného dluhu a investice mohou jít někdy proti sobě. Rozvoj infrastruktury je velice různorodý um, uvnitř Evropské unie. V některých především východních regionech uh, je tento rozvoj nedostatečný. Um, klíčové sítě TNT jsou v některých uh, částech EU dokončeny. Um, nicméně v jiných uh, členských státech ještě zbývá hodně práce. Eh, tyto eh, klíčové sítě TNT eh, jsou naprosto zásadní. Stále však existují úzká místa v dopravní síti EU. Často tato úzká místa jsou především na hraničních přechodech. Zároveň rozpočet na údržbu infrastruktury e, často není dostatečný. E, dochází ke stárnutí e, zásadních dopravních uzlů. Silniční doprava, doprava je nejflexibilnější a v podstatě nejlépe se adaptovala na změny v logistických řetězcích. A v důsledku rozšíření EU z 15 na 28 členských států. Železnice eh, se naproti tomu eh, modernizuje mnohem eh, pomaleji. Stále ještě zůstávají některé výzvy, pokud jde o otevírání trhu a liberalizaci, především v oblasti železnice a letectví a řízení eh, železničního a letového provozu. Například liberalizace železnic ehm, není ehm, stejně daleko v jednotlivých členských státech eh, pouze některé členské státy své trhy ehm, liberalizovaly. Ehm, nové společnosti stále čelí velkým problémům, pokud chtějí vstoupit na eh, trh v železniční dopravě. Eh, tržní pilíř čtvrtého železničního balíčku eh, by to měl vyřešit. Je to balíček z června tohoto roku, takže také evropské Evropský letecký prostor a jeho řízení je stále fragmentovaný. Odvětví dopravy představuje eh, také velké emise, představuje čtvrtinu všech emisí skleníkových plynů a představuje také eh, velkou výzvu, pokud EU chce dosáhnout svých cílů snižování emisí eh, CO2. Silniční doprava je odpovědná za nejvíce emisí z dopravy, konkrétně 72%, to je číslo z roku 2016. V roce 2017 Evropy, Evropský účetní dvůr eh, vydal situační zprávu týkající se energetiky a klimatických změn. Tato zpráva zahrnovala mimo jiné komplexní přeskum relevantních eh, auditů v oblasti eh, dopravy, nejvyšších eh, auditorských institucí členských států EU. A zde se řešila také otázka emisí skleníkových plynů a přechodu na nízkoemisní možnosti dopravy. Evropská komise také uznává důležitost eh, inteligentních eh, systémů řízení dopravy. Automatizace, digitalizace a sdílená mobilita to jsou eh, trendy, které se rychle šíří a které mají velký potenciál zefektivnit systémy dopravy. Nové technologie a e, nové vzorce mobility představují ale také nové výzvy, pokud jde o legislativu, ochranu soukromí, bezpečnost e, a také e, bezpečnost údajů. Dále adaptace infrastruktur na nové vzorce mobility a také vytváření nových infrastruktur pro alternativní paliva si vyžadují další investice a představují tak velké výzvy. A mluvíte příliš rychle a prosím, mohl byste e, pomalu e, se dostat ke konci. Abych to shrnul. Tato situační zpráva uznává, že bylo dosaženo eh, pokroku v rozvoji infrastruktur a také v oblasti otevírání eh, vnitřního dopravního trhu. Eh, zároveň dochází ke snižování emisí. Tato zpráva zároveň ale poukazuje na šest výzev, která EU musí v oblasti dopravy řešit. Za prvé, spojování relevantních a dosažitelných cíl, cílů s, odpověde, s odpovídajícími zdroji. Za druhé, eh, vytvořit nástroje pro prosazování na úrovni EU i členských států, a zároveň zajistit, aby eh, rozhodnutí v této oblasti odpovídala eh, prioritám EU. Především je třeba soustředit se na úzká místa v v pohraničních oblastech. Za třetí, ehm, je třeba soustředit se na evropské financování, ehm, které by mělo jít do priorit. Za čtvrté, zlepšení plánování, implementace a monitorování projektů financovaných EU. Za páté je třeba zajistit, aby infrastruktura byla odpovídajícím způsobem udržována. A e, poslední bod, za šesté, je třeba dostat ehm, větší část, větší podíl dopravy mimo silnice. Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan Celer za paní zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji mnohokrát panu Balko a jeho spolupracovníkům z účetního dvora za tu zprávu, která se týká optimalizovaného odvětví dopravy v Evropské unii a výzev, které třeba zvládnout. Stanoviska kolegyně Klaudie Schmidt je toto děkuje Evropskému účetnímu odboru za obsáhlou analýzu, která se týká zejména strukturálních investicí, které mají být financovány z evropského rozpočtu. Poté, co tyto investice podpořily pět hlavních druhů dopravy, je e, obzvláště důležité, abychom si zachovali přehled, zejména po té, co jednotlivé zvláštní zprávy poukazovaly na některé zajímavé a důležité věci, ale nesmíme ztrácet pohled na ten celek. Učetní e, půd je velice jasný, když nám černé na bílém sděluje následující citát – Výstavba infrastruktury uvnitř Evropské unie pokračuje různým tempem, přičemž s ohledem na kvalitu a dostupnost infrastruktury i nadále je třeba co dohánět, zejména v regionech východní Evropy. Zatímco některé členské státy své úsechy eh, základní sítě TNT již téměř zcela dokončily, jiné členské státy mají před sebou ještě mnoho práce, konec citátu. Není to poprvé, kdy hovoříme o těchto rozdílech mezi jednotlivými členskými členský státy. Dobře si vzpomínám na jinou zvláštní zprávu účetního dvora, ta zjistila podobné skutečnosti v rámci budování sítě TNT. Nechci tedy se opakovat, spíše se soustředím na dvě doporučení, neboť nejlépe ilustrují problémy, kterým čelíme. Otázky kolegyně Schmidt na komisi. Cituji, jak již bylo řečeno, účetní dvůr při analýze dopravního sektoru zejména zjišťuje při výstavbě základní té hlavní sítě to, že pravidla jsou příliš komplikovaná a dále, že třeba zlepšit, či mohlo by být zlepšeno plánování. Kdy můžeme počítat se zlepšením nebo alespoň se změnami? Mm, už mi to jaksi nebaví e, stále poslouchat nějaká prohlášení ale nikdy to nejsou ta prohlášení, která chceme slyšet my, jakožto výbor pro rozpočet. Jak chce komise zajistit, aby se daňové peníze daněných poplatníků používaly nejsmysluplnějším způsobem, když eh, u studie například eh, nákladů a užitků se provádějí pouze sporadicky či téměř vůbec. Já, Klaudia Schmidt, jsem také náhradnicí ve výboru pro provoz, znáším i problémy, které se pojí s přesouvání dopravy zboží ze silnice na jiné druhy problém dopravy. Znám tu problematiku, ale většinou jsou to problémy, které vznikají přímo v členských státech eh, většinou eh, se tady popřává sluchu zájmu těch eh, zúčastnění subjektů, namísto toho, abychom si řekli, že pokud něco podporujeme evropskými penězi, tak je na první místě evropská idea. Pan, měli jsme zde již, již zvláštní zprávu, která se týkala vysokorychlostních tratí, která je sice národně budována, na trasách, která již existují v členských státech, ale když jde o to, aby se budovaly přeshraniční trasy, aby se tedy ty trasy přeshraničně spojily, propojily, tam velice často dochází k problémům a chybí takový ten nutný impuls. A někdy se, i, někdy se jedná pouze o nějakých 15 či 20 kilometrů před hranicí. Pak eh, eh, se nemůžeme divit, že se zboží přepravuje místo po železnici na silnici. Jeden velký dopravní podnik dál mi řekl, že velké procento veškerého dopravního objemu jde po vzduchu 40 nákladní automobily železnice téměř nevyužívají a to protože není dostatečně flexibilní a není opět k tomu, co říká Claudia Smith. V tomto případě to znamená, že konkurence nesmíme mm, jaksi ničit. Kdy chce komise eh, zavést změnu paradigmatu? Pomocí evropských peněz eh, po podporujeme něco, co někteří E, aktéři pak zase podkopávají. Jak, jak se k tomu postavíme? Lidé z členských zemí rádi berou evropské peníze, ale co se týče provádění programů, tak smýšlejí ne evropské, ale spíše národním způsobem. Uh, to bylo tolik paní kolegě Schmidt a já k tomu přidám toto, jak eh, hodnotí komise snahy mimo evropských mocností zasahovat do evropského plánování v oblasti dopravního sektoru. To již zažíváme. Například strategie hedvábné stezky, čínské přístavy, No, mnoho přístavů již vlastně Číňané, z velké části či zcela. A letos má mít dokončeno železnicí probojení Bělehrad-Budapešť, další mají následovat. Číňané jsou na tomto poli velice aktivní. A jak to eh, souvisí s evropskými plány v oblasti dopravy, které jsou podle zprávy EUD velice nedostatečné právě co se týče jejich realizace. Předsedkyně, děkuji. Kolegyně Ayala Sender, prosím. Eh. Mnohokrát děkuji panu Palkovi a celému Evropskému účetnímu dvoru za tuto velice obsáhlou zprávu. Tato zpráva samozřejmě má určitá omezení, ale myslím si, že je um, dobře, že um, nám předkládá některé informace, které jsou aktuální. Byla bych ráda, abyste nám trochu lépe vysvětlil kazuistiku. Zde ve výboru někdy máme dojem, že požadujeme něco, co um, nezohledňuje také TRAN. Mě by zajímalo, jak Evropský účetní dvůr přistupuje k různým fondům. Víte, že eh, existuje celá řada eh, fondů, eh, které financují projekty pro rozvoj dopravní infrastruktury. Víme, že máme CEF a celou řadu dalších eh, fondů, které mají za cíl eh, financovat projekty, které pomáhají rozvoji dopravní infrastruktury. Mě by zajímalo, zajímalo zda jste dělali nějaké hierarchické hodnocení, jaké fondy jsou eh, nejvíce využívány pro tuto oblast. Víte, že existují strukturální fondy, existuje CEF, víme, že celá řada těchto fondů má velice dobrou implementaci v oblasti dopravy. Mě by zajímalo, co si myslíte o těch různých mechanismech. Také říkáte, a je to pravda, že existuje, existují úzká místa, na hranicích. To je velký problém především na železnici. A mě by zajímalo, zda Evropský účetní dvůr také hodnotil implementaci eh, právních textů Evropské unie nebo právních textů, které eh, předložila Evropská komise proto, aby se řešila právě tato otázka úzkých míst na hranicích. Pan Celer eh, hovořil ještě o dalších problémech. Já si myslím, že bychom měli být eh, také trochu autokritičtí. Vy jste hovořil o Číňanech, o tom, že přicházejí investovat do EU. A oni přicházejí proto, že Evropská unie nebo Evropané eh, dobře neinvestují. A já si myslím, že my bychom zde měli být eh, možná trochu eh, patrioti a měli bychom se snažit eh, lépe investovat do dopravní infrastruktury, protože jinak opravdu to tady převezmou Číňané. Za Evropskou komisi pan Reuters. Paní předsedkyně, poslanci a poslankyně, Dovolte mi teď na začátku roku popřát hodně zdaru. Říci, že ty zprávy, které tu studujeme, mohou být užitečné v tomto významném volebním roce. Povzbuzí nás k tomu, abychom skutečně bojovali za to, co tu zastupujeme. Já myslím, že tento přeskum je velmi dobrým přeskumem velmi dobrým pohledem na to, co účetní dvůr dělal v uplynulých letech oblasti dopravy. Jsme si dobře vědomi výzev, jimž čelí sektor dopravy a předložili jsme také řadu různých návrhů. Mým přáním je, aby tato sněmovna pokročila e, v oblasti těch tří balíčků mobility a významných rozpočtových návrhů, které formulovala komise. Dovolte mi zajít ještě do dalších podrobností. Na jedné straně pracujeme velice usilovně na návrzích, které se zabývají energeticky účinným dopravním sektorem, který by nám pomohl dosáhnout nižších emisí. V oblasti mobilitě už jsem zmínil ty balíčky Pracujeme na sociálně spravedlivé transformaci, omezení emisí skleníkových plynů a dalších návrhů, které mají usnadnit implementaci a snížit emise skleníkových plynů. A Ambice Evropské komise je, myslím, vysoká, jak pokud jde radu, tak, o radu, tak Evropský parlament, ale také je tu určitý, nejenom pull efekt, ale také push efekt. Investice do infrastruktury, nový návrh uh, iniciativy na propojení Evropy, kdy, který má být implementován který z hlediska té eh, centrální sítě do roku 2030. A myslím, že jsme na cestě tento cíl splnit. Eh, než naplníme RTMS nebo CSR, tak eh, samozřejmě si to vyžádá určitý čas, abychom řešili ty chybějící um, propojení přeshraniční a tak dále. Dále TNT potřebujeme určité období k tomu, abychom implementovali tyto projekty. A e, tak to na tom jsme. Takže postupujeme nebo ne, pane Cele? E, CEF konečně vložil prostředky do centrálního fondu a je to všechno e, vyčleněno na environmentální, environmentálně vstřícnou dopravu. Nic nejde na silnice nebo letectví, kromě bezpečnostních systémů. Také poprvé se zaměřujeme na e, země soudržnosti, protože jsou tam dvě obálky, jedna obecná pro všechny členské státy a jedna specifická. To je zásadní rozdíl oproti minulosti protože toto financování bylo, se zaměřovalo na přeshraniční projekty, takže pokud se podíváme na Polsko, členské státy, Rumunsko, Bulharsko, všechny tyto členské státy mají financovat všechny tyto projekty, které eh, jsou pro ně nejsložitější. A v rámci CEFu máme princip use it or lose it, čili když se ty prostředky nevyužijí, tak se pak vrátí na projekty, které probíhají už v rámci druhé generace, kterou teď navrhujeme. Chceme jít ještě o další krok dál, aby část těchto prostředků byla k dispozici. I mezi těmito státy je to kontroverzní, ale navazuje to na to, co jste řekli. To znamená, že bychom měli dělat věci trošku jinak než v minulosti. Jsme samozřejmě úspěšní, Takže když se podíváme na například eh, ten projekt eh, Baltika, tak eh, bude strvat do roku 2025, než tyto projekty budou skutečně implementovány. Takže potřebujeme pomoc Evropského parlamentu, a ne, abychom příště nemohli říct jenom, že jsme něco studovali, ale že jsme toho skutečně dosáhli tak aby bylo jasné, že tato zpráva byla skutečně zohledněna a že máme konkrétní výsledky. Takže to zahrnuje i aspekty, které jste zmínili, aby každý projekt měl jasné CBA a prostřednictvím omezených možností dostupnosti toho, co je způsobila, co ne, se zaměřujeme, se snažíme zacílit na ty životaschopné projekty to je jeden z těch nejtěžších aspektů. Pamatuji si také na vysokorychlostní eh, projekty a další, kde máme spoustu projektů, které například eh, přes Alpy, ale to, bude, to nebude dřív než v roce 2027, kde bude hotový hotov ten tunel a kdy dojde k modální změně. Skutečně dochází k čínským investicím. Například Bělehrad Budapešť, to je projekt, který byl zatím pouze přislíben, zatím neprobíhá žádné práce, má se to začít naplňovat později a je to z, z čínských investičních peněz. Ale samozřejmě, že komise a různé služby, ať už v, v DG pro rozpočet a jinde, velice bedlivě sledují, zda je při dodržováno aký komunitér. Nejsme proti těmto investicím, ale samozřejmě, že by měli dodržovat environmentální a veškeré další Eh, cíle. Takže skutečně se domníváme, že jsme na cestě k tomu, abychom implementovali tyto nové politiky. Jak prostřednictvím push, tak pull legislativy a investic. Tak, aby až přistoupíme k legislativě, abychom měli alternativy a abychom všechno nedělali prostřednictvím znečišťující eh, dopravy. Myslím, že jsem odpověděl i pokud jde o čínské firmy. A samozřejmě přihlížíme i k financování. A myslím, že tento přeskum nám dává poměrně dobrý přehled. Takže ještě jednou děkuji. Pane Balko, prosím o stručnost. Ano, předtím, než odpovím paní Ajale, chtěl bych se omluvit. Soustředil jsem se ve své prezentaci jenom na druhou a třetí část, ale první část eh, poskytuje přehled eh, cílů odvětví dopravy a také přehled současného financování. Když se tam podíváme eh, na tu část konkrétně. Popisuje se tam infrastruktura, jak funguje a jaké fondy jsou k dispozici. Například tabulka 2 poskytuje eh, rozpočtové prostředky eh, na eh, odpovídající období, například FP7, CEF, Horizon 2020, strukturální fondy a tak dále a tak dále. A tam máte přesná čísla, která ukazují, a jaké finance plynou z kterého fondu do odvětví dopravy. A dále Eh, odstavec 72, stránka 39. Tam je část týkající se výzev a priorit um, u programu s největší evropskou přidanou hodnotu. A tam máte každý z fondů eh, přesně popsán. Je tam analýza eh, vycházející z uplynulých pěti let tam je konkrétně popsáno využívání jednotlivých fondů pro financování projektů v oblasti dopravy. Omlouvám se, máme ještě e, jednu zprávu, která nás čeká. Kolega Celer na závěr velice stručně. Děkuji, paní předsedkyně. I zde je zpravodajkou e, má kolegyně Klaudia Schmidt která mne poprosila o to, abych přečetl její stanovisko předsedkyně. Nejdříve si uzavřeme bod 9 a pak teprve přejdeme k bodu 10. K čemu jsou ty poznámky? K bodu 9 či 10, pan Celer, jak říkala komise, máme velice rozumné plánování, co se týče evropské propojené dopravní sítě. Máme veškeré nutné právní předpisy, vše je připraveno a doufám, že to, co komise vyjádřila, konečně, tak jak to řekla paní kolegyně Kajla Sender, konečně bude zohledněna v členských státech, že tedy převáží evropská myšlenka nad vlastními národními zájmy a že konečně dospějeme k rozumně vybudované celkové evropské dopravní síti. Zejména se to týká samozřejmě železnic. A Doufáme stále, že k Brexitu nedojde, ale pokud k Brexitu dojde, tak uvidíme, co to znamená, když máme do, rozumná dopravní propojení, která byla dosud dobře financována, když jsou takováto propojení najednou přerušena a jaké dopady to bude mít na ekonomiku a mobilitu osob. A pak možná to bude takovým podnětem pro to, abychom se znovu zamysleli na to, že bychom měli tedy mít, mít dobře propojené sítě a vlastně to komplexně eh, vysvětlil účetní dvor, jaké máme možnosti pro budování propojeného celkového evropského dopravního systému. Je třeba, abychom si uvědomili, že to je rozumné. Naděje umírá jako poslední. Předsedkyně děkuji. Není poslední bod na pořadu jednání práva cestujících a já dávám slovo úřednímu, účet, účetnímu dvoru pro představení zvláštní zprávy. Prosím. Madame la présidente, mesdames... Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslanci Výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové. Chci vám všem popřát krásný rok 2019. Je mi nesmírnou ctí, že vám mohu předložit tuto zvláštní zprávu účetního dvora na rok 2019. Cestující Evropské unie, požívající práva, ale je potřeba, aby tato práva uh, skutečně byla naplněna. Máme legislativní rámec ohledně práv cestujících, který zahrnuje několik nařízení, od letecké dopravy až po eh, dopravu pozemní, včetně silniční, to znamená autobusové. Popisujeme eh, různé nedostatky, které je potřeba vyřešit, pokud jde o práva cestujících. Budu hovořit o třech hlavních nejvýznamnějších výzvách, a to zejména Eh, nejvýznamnějších doporučení, které v té zprávě jsou. Chci zdůraznit, že naše práce vychází se základních, eh, se opírá o základní práva cestujících, včetně práva na informace a eh, práva na očkodnění. Konstatovali jsme, že uplatnění těchto práv se liší mezi těmi čtyřmi základními druhy dopravy. Rámec pro práva cestujících někdy není úplně jasný. A to nejenom pro cestující, ale i pro dopravce a národní orgány. Například právo na odškodnění v případě přerušení cesty. To není v tom nařízení jasně definováno. Za běžných okolností jsou to dopravci, kteří mají rozhodovat o úrovni ochrany, kterou požíváme jakožto cestující. A pouze když budeme lépe znát jejich prá- eh, svá práva, budou cestující moci lépe vyvážit situaci. Průzkum, který byl eh, uskutečněn v průběhu auditu, bohužel ukázal, že míra informovanosti mezi cestujícími je zhruba kolem 40%, což je úroveň, která je podobná jako před čtyřmi lety. A komplexnost tohoto rámce přispívá tedy eh, k tomu, že by, že by měl vzniknout nový eh, princip eh, mimosoudního eh, vyrovnání a eh, reklamací. Zároveň chci zdůraznit nedostatek transparentnosti pokud jde o tento rámec práv eh, pasažérů a cestujících. Eh, za stávajících okolností cestující nemá žádné informace ohledně příčin spoždění nebo um, míry um, odškodnění, na kterou má případně nárok v případě přerušení cesty. Bohužel, totež je platí i pro postupy, které jsou uplatněny příslušnými orgány členských zemí. Pokud jde o odškodnění, tak realokace nebo jiná forma pomoci, tak tam je možné, že budou eh, zkrátka cestující, eh, bude k eh, cestujícím přistupováno různým způsobem, nerovným způsobem. Celkově jsme vytvořili, sformulovali pět doporučení. A nesmírně těší, že náš eh, tým se shodl na eh, všech těchto doporučeních. Navrhujeme komisi, aby analyzovala, jakým způsobem základní práva cestujících jsou chráněna v rámci čtyř eh, modů dopravy. A zda by nebylo možné snížit stávající rozdíly. Doporučujeme komisi, aby eh, publikovala nové hlavní směry, které definují minimální normy ohledně informací, jež mají být dány k dispozici cestujícím pro případ eh, narušení cesty a povinnosti eh, dopravců, pokud je o přesměrování cestujících na jiné způsoby dopravy a jiné dopravce. Třetí doporučení, které eh, komise vytvořila, se eh, týká eh, úzké spolupráce s orgány členských států a osvětovou kampaň, aby ta úroveň informovanosti překročila těch stávajících 40 Čtvrté doporučení se týká otázky nedostatku transparentnosti. Žádáme komisi, aby stanovila minimální normy kdy zatím neexistuje žádná, eh, žádný systém podpory cestujících v průběhu přerušení cesty, kromě jakéhosi příslibu pozdějšího odškodnění, ale to nikoho neuspokojí. Navrhujeme, aby dostali minimálně 40 e, eur eh, letečtí cestující a v případě cestujících v jiných způsobů dopravy případně menší částky. A e, kromě toho musí být jasné také podmínky příčin a případného e, zrušení. Tak, aby bylo možné analyzovat e, postupy jednotlivých dopravců. Pokud dopravci uznají, že spoždění nebo zrušení vyplývá z jejich zodpovědnosti, z jejich chyby, tak by automaticky měli proplatit odškodné. Komise představila návrhy, jimž chce rozšířit pravomoci národních organizací zodpovědných za uplatnění těchto práv, aby se zajistila také dostupnost informací, aby měly tyto orgány mandát, který jim umožní mít celkový eh, přehled o implementaci práv cestujících. A tím bych svou prezentaci ukončil. Já i můj tým jsme vám plně k dispozici a těšíme se na vaše otázky. Děkuji mnohokrát, pane, pane. Slovo má kolega Celer za paní zpravodajku. Děkuji, paní předsedkyně. A i opětovně zde tedy stanovisko kolegyně Klaudy Schmidt, které přednesu. Nejdříve děkuji mnohokrát za tuto zvláštní slávu panu Popanovi a jeho týmu na Evropském účetním dvoře. Poté, co počet či objem cest z posledních eh, dvou desetiletích masivně narostl, je skutečným milníkem to, že vůbec ta takzvaná práva si existují, zejména s ohledem na to, eh, jakých eh, aktérů se to týká, to se týče například vyplácení kompenzací, ale Skutečnost, že mnoho ustanovení nařízení je vykládáno různým způsobem, je znepokojivá. Pojem informace, respektive podání informace, či podpora, pomoc a podmínky jiného způsobu přepravy se v nařízeních, eh, nejsou v nařízeních dostatečně definovány a tím cestujícím je bráněno, aby rychle se domohli svých práv. E, dále, práva cestujících jsou omezovány omezeními ze strany národních orgánů prosazování práva. A poté co kolegyně Šmit je vůči komisi většinou velice kritická, tak zde bych chtěla pozitivně zdůraznit, že kontrola provádění rámce pro práva cestujících ze strany komise přispěla k tomu, že nařízení e, jsou jasnější. Tady třeba si ovšem uvědomit, že komise nemá mandát pro prosazování práv cestujících a proto nemůžeme mít harmonickou, harmonické uplatňování. Poté, co komise v této oblasti momentálně tady nemá žádný mandát pro prosazování práv cestujících a souhlasí se veškerými doporučeními účetního dvora. Tady by kolegyně Schmidt ještě krátce informovala o plánovanou změnu stávajícího nařízení a ptá se, má komise pocit, že práva pasaží cestujících budou lépe upravená a lépe prosazovatelná po změně nařízení? Bude rozšířen mandát komise tak, aby dostávala informace o národních orgánech, které provádějí prosazování práv, tak, aby měla lepší přehled o tom, jakým způsobem a do jaké míry jsou práva prosazována a jaké možnosti má komise, pokud nedostane rozšířený mandát ke zlepšení prosazování práv cestujících a kolegyně Schmidt již předem děkuje za odpověď. Předsedkyně slovo má pan Reuters. Eh, eh, Paní předsedkyně, vážení poslanci, pane Pupane, mnohokrát děkujeme za tuto zprávu. Komise samozřejmě bere tuto zprávu na vědomí a e, přijala doporučení. Já bych velice stručně chtěla zdůraznit, že Evropská unie je v tuto chvíli jediným místem, kde cestující mají práva ve všech e, typech dopravy. Komise e, také modernizuje a práva cestujících v letecké dopravě a v železniční dopravě ta byla z let 2013 eh, a 2017. Byli bychom rádi, aby eh, parlament eh, postupoval rychle v práci na těchto na této legislativě. A k tomu, co říkala paní Schmidt, já bych chtěl poukázat na to, že audit vnímáme jako příležitost, abychom mohli lépe zajistit a práva cestujících a abychom zahájili zjednodušování složitých mechanismů a abychom a tak nakonec dosáhli schody mezi zájmy dopravců a zájmy cestujících. Zmínil jsem ty dvě návrhy, ty dva návrhy, o kterých se nyní rozhoduje. Doufám, že to nařízení z roku 2013 bude moci být reaktivováno. Těšíme se také na stanovisko Evropského parlamentu k právům cestujících na železnici. Chtěl bych reagovat eh, na to, co říkal pan Celer a potažmo paní Schmidt. V roce 2019 plánujeme provést studii v návaznosti na tuto zprávu. Eh, chceme se podívat na to, zda by bylo možné konsolidovat práva cestujících tak, jak navrhuje zpráva EUD eh, dvůr navrhuje eh, posilování a eh, práv a také hodnocení efektivity práv cestujících a zároveň chceme využít právo iniciativy, abychom reagovali eh, na ty výzvy, které Evropský účetní dvůr ve své zprávě identifikoval. Takže myslím, že zde máme velice pozitivní přístup. A na tomto místě bych skutečně chtěl ocenit velice kvalitní zprávu Evropského účetního dvora. Děkuji. A pan Pufan ještě na závěr a poté zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že v budoucnu možná s mandátem rozšířeným komise, že se to povede a doufám, že, nebo myslím si, že tento audit je dobrou příležitostí pro to, abychom měli vylepšené nové nařízení, také abychom měli práva cestujících v železniční dopravě, v nové úpravě, v novém nařízení. Velice dobře jsme spolupracovali s Evropskou komisí já někdy jsem také cestující a velice dobře chápu tu problematiku. Eh, musela jsem eh, například změnit letiště a nebylo je vždy jednoduché nalézt nějaký jiný let. Pak byly problémy v období Vánoc. Měl jsem problém se SAP. Když člověk má eh, let s dvěma segmenty, je to problematické. První let eh, když je v pořádku, ale ten druhý to byl transatlantický let a pokud člověk eh, ten let nestihne, tak už není vůbec možné se včas například dostat do Spojených států. Tedy je to obtížné a pokud letáme letadlem, tak je asi jednodušší jet nejdříve autem do Frankfurtu a tam si vzít přímý let, tak to se mnohem více zvýší šance na to, že ten let stihnete a že tedy včas eh, doletíte do své destinace. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, my jsme všichni oběťmi a jsem si jistá, že pokud bychom tady udělali takovou nějakou malou anketu, tak to zjistíme. Já jsem například, když jsem jela do Slovenska, tak jsem zůstala ve Varšavě a jela jsem prostě do Varšavy, tam jsem zůstala, tam jsem se už nedostala pryč a nedostala jsem vůbec žádný jiný let, a takže jsem se potom zase vracela z Varšavy zpátky a na Slovensko jsem vůbec nedojela. A pan Celer na závěr, ano, já s tím naprosto souhlasím, jako někdo, kdo cestuje velice často. Já mám své odpovídající zkušenosti s touto problematikou. Jak již komise zdůraznila, nyní tento rok je důležitý, je to rok volebního boje, lidé se ptají, k čemu jim je Evropská unie, pokud bychom posílili eh, cest, práva cestujících v eh, silniční a letecké dopravě, bylo by to, myslím, velice vhodné. A ukázalo by to i smysl Evropské unie. To lepší je vždy eh, nepřítelem toho dobrého. Je tady potřeba zlepšení, účetní dvůr na to poukázal, já mu za to děkuji, komise to vnímá a e, já doufám, že se nám tedy podaří posílit zpráva cestujících, tak aby ještě LBP mohli prosazovat svá práva. To bylo, myslím, velice vhodné a myslím, že by se nám to mohlo velice vyplatit v letošním roce volebního boje. Předsedkyně, děkuji vám. My jsme dospěli ke konci našeho pořadu jednání a pak je zde ještě bod 11 různé, zde se o slovo nikdo nepřihlásil, takže pouze připomínám, že naše příští schůze se bude konat 21. 1. ledna v 15 hodin opět zde v Bruselu. Do té doby mám přeji příjemný čas a děkuji vám za účast na naší schůzi, kterou tímto ukončuji.